colleagues. Can I bring the meeting? Kolegové, prosím, uklidněte se, začneme začneme tím, že poreferuji průběh schůze koordinátorů, která se konala včera. Za prvé vyjednávací mandát, který se týká doporučení EMSA, to je zpráva paní, pana Fleckensteina o agentuře EMSA, kde koordinátoři eh, na základě žádosti zpravodaje eh, se dohodli, že začne spolu se Stínovými jednat s radou s tím, že je mandát, abychom eh, mohli přijmout toto um, co nejdříve v prvním čtení, takže pan Fleckenstein dostane mandát vyjednávat uh, o oblastech, ke kterým tedy má mandát vyjednávat s radou spolu se stínovými zpravodaji. Za druhé, jmenování zpravodajů a navrhovatelů. Tři zprávy, všechny se týkají toho letištního balíčku, tedy letišť. Thank you. Trochu klidu, děkuji. Jde o e, zavedení umezení, které se týkají hluku, omezení hluku na e, letištích e, a zde tedy rozhodnutí je, že to bude Eh, socialisté a demokraté. Potom jde o přidělování slotu na letištích eh, a společná pravidla, to dostane ALDE. A potom je to pozemní handling, eh, to je tedy EPP, e je to směrnice z roku 67, které se to týká a dostane to EPP. Nyní stanoviska. Rozhodli jsme se, že, eh, eh, že se budeme vyjadřovat k rámcovému eh, programu výzkumu a inovací. Zde máme rozhodnutí rady, kterým se zavádí tento specifický program Horizont 2020. Jak víte, stanoviska se dělají rotačním systémem a takže tentokrát to padne na ALDE. Eh, potom mechanismus pro monitoring eh, a reporting eh, skleníkových plynů a emisí z tohoto. Zde jsme se rozhodli, že nebudeme přijímat žádné stanovisko, také nebudeme přijímat žádné stanovisko k uzavření dohody mezi Spojenými státy Evropskou unii o používání a pře- transferu údajů PNR, protože tím se zabývá výbor LIBE a v podstatě tady stejně bychom mohli pouze vyjádřit souhlas, žádné pozměňovací návrhy a potom nebudeme se vyjadřovat k tomu Evropskému námořnímu a rybolovnému fondu. Potom, pokud jde o implementaci a využívání evropských satelitních navigačních systémů, tak bylo rozhodnuto, že ano, přijmeme stanovisko a týká se to Galilea a dostane to EKR. ECR program pro konkurenceschopnost podniků a malých středních podniků. Nebudeme se k tomu vyjadřovat. A potom eh, eh, hluk, úroveň hluku motorových vozidel. Zde přijmeme stanovisko pro výbor Envy a bude to eh, frakce SND, socialisté a demokraté na základě rotačního principu. Dále dokumenty k informaci. Je to jednak sdělení o letištní politice zde jsme se rozhodli nic nepřijímat, protože to v podstatě spadá do toho zmíněného balíčku. Potom sdělení od komise o pracovním programu 12, 20, 2012. Pardon, nebudeme se vyjadřovat, protože zde na plénu přijmeme usnesení, které se týká pracovního programu. Potom sdělení od komise o e, námořní strategii pro Atlantik. Zde bychom měli přijmout stanovisko a bude to frakce SND Socialisté demokraté. Potom sdělení komise o e, roční e, strategii růstu. Nebudeme se vyjadřovat. Sdělení komise Horizont 2020, jak jsem řekl, to je mm, propojeno s body 4 a 5, takže zde k tomuto specificky se nebudeme vyjadřovat, protože již to spadá e, pod ty předchozí body. Také nebudeme se vyjadřovat k dalším dvou zbývajícím sdělením. Jedno se týká budoucnosti DPH, eh, to znamená eh, eh, jaksi robustnější systém DPH na jednotném trhu a potom je to společné rozhodnutí rady, které se týká změny přílohy 13 dohody EEA e o Evropského hospodářského prostoru. Komitologie zde koordinátoři se dohodli na základě návrhu eh, předsedy, že tedy eh, eh, Eh, budeme eh, tedy jednat na schůzi koordinátorů v lednu eh, s komisí o zabezpečení parkovacích míst pro nákladní vozy, protože zde tedy máme ten systém delegovaných aktů. Potom také zde byl návrh, abychom také i se později zabývali dokumentem ITOL. A pod různé pan předseda zde i informoval koordinátory, že Maďarsko požádalo o, o, o, o e, výjimku e, e, z toho operačního programu, který se týká mm, fondu do, pro dopravu a zde my jsme se dohodli, že napíšeme panu komisaři Hanovi a Kalasovi a že jsme proti této výjimce, stejně jako jsme to udělali v případě Polska. Také i potom 20. 24 poslanců podepsalo dopis, kde se e, kritizuje projekt 6, to je e, Leon, spojení Lyonu s, tu, s, Turí, s Torínem e, a to je tedy rámec TNT a zde tedy jsme vedli dlouhou diskuzi o té velké kritice, která se znáší především v Itálii a my jsme se dohodli, že budeme postupovat pokrocích, že tedy nejprve napíšeme eh, dopis panu Blinkosovi, který je koordinátorem hm, projektu TNT a požádáme, aby nás informoval o této věci, aby i eh, hm, odpověděl na body a otázky těch 24 eh, poslanců a další dotazy petičního výboru, aby zodpověděl. Jakmile dostaneme odpověď, tak koordinátoři povedou hlubší diskuzi která se týká stížnosti těch 24 poslanců a e, e, který se týká i těch petic, které obdržel petiční výbor, které se týkají tady toho spojení Lyon-Torín. E, a mm, takže to je všechno, co se týče zasedání koordinátorů. A vím, že tady máme ještě pan Alkadrávy a pan Kramer, kteří chtějí slovo. Nejprve pan Kramer, prosím ať vezme slovo já potom. Takže nejprve pan Kramer chce slovo. Děkuji. Ono tehdy šlo o ty koordinátory, dva koordinátory ke dvěma složkám o transevropských sítích a my jsme se dohodli, na schůzce koordinátorů, pokud e, tyto dvě věci dostanou dvě velké frakce, protože o liberálové by se o to také zajímalo, že ostatní skupiny dostanou přednost u toho letištního balíčku. Já jsem se díval do toho protokolu a tam si řekl, že akceptuje, že každá menší skupina může mít e, vyšší prioritu při přidělování e, zpráv, zvláště co se týče leteckého balíčku. A bylo jasné, že tady první na řadě byli liberálové a kdyby si vzali něco jiného, tak bychom rádi měli něco jiného. Já jsem o to včera žádal a ty jsi řekl včera, že tomu tak není. Domnívám se, že my máme dohodu, kterou jsme učinili na koordinátorech a teď jsme ji zase zrušili. Myslím si, že to není spravedlivé a e, proto já žádám, abychom dostali ten, e, tu novou zprávu přidělenou. Děkuji, pan Kádravý. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že došlo k určitému nedorozumění během schůzky koordinátorů, kdy jsme toto téma projednávali. Protože u nás bylo celkem jasné, že při přidělování těch dvou zpráv týkajících se sítí TNT a zprávy o financování, že tam budou dva spoluspravodajové Eh, že z těch dvou největších politických skupin a potom jsme řekli, dobrá, uděláme tedy takové gesto a nebudeme si to monopolizovat a tě další frakci, té menší frakci přenecháme tu čest, aby měli první volbu v rámci toho letištního balíčku. Očividně to můj kolega Krámer pochopil tak, že to platí pro celý ten letištní balíček. My jsme předpokládali, že si ALDE prostě vybere a ty dvě ostatní, frakce EPP, SAD a nebo jiná frakce, která za to chce utratit body, bude mít možnost ty další zprávy získat. E, my máme více bodů než zelení a proto můžeme e, klidně si zažádat o tuto zprávu. Eh, já se o tom klidně ještě popovídám s eh, Michálem a uvidíme, jestli tam budeme mít flexibilnější přístup, ale já bych navrhl, abychom to předběžně přidělili socialistům a demokratům, ale já se ještě po této schůzce sejdu s eh, Michálem a Eventuálně se k tomuto rozhodnutí potom ještě vrátíme a já to rád učiním zcela otevřeně a flexibilně, takže já navrhuji, Michaela, abychom si o tom potom po schůzi vyměnili názory, ale já bych zde rád vyjádřil to, jak chápu já tu dohodu, ale měli bychom si o tom rychle promluvit, abychom to co nejrychleji vyřešili. Děkuji. O, o, Uh, uh, Předtím, než vás volám, dobře, musíme vědět, kdo bude dělat tuto zprávu. Tady SAD, ale já bych vás požádala, abyste si ty názory vyměnili co možná nejdříve, protože se snažíme tady řídit parlament, takže teď eh, kolega říká, že navrhuje, aby se to dělalo dnes eh, na konci zasedání našeho výboru můžeme informovat sekretariát o rozhodnutí. Paní Foster, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem vždy pro, aby si lidé věci vyříkali, takže naše skupina by také přivítala, abychom měli více příležitostí, na tom se snad shodneme, měli bychom mít více zpráv. Ale ten systém je takový, jaký je. Já vím, že si můžeme stěžovat. Já bych třeba ráda dělala eh, ochranu cestujících, ale bohužel to na nás nepadlo, čili pak se angažujeme jako stínoví zpravodajové, pokud o to máme zájem. Ale jsem si jistá, že EKR velice ráda bude vyjednávat s Aldes, SD a EPP a podaří se nám dospět k těm zprávám, které chceme skutečně dělat. Ale já jsem ani nevěděla, že tak se to tady rozhoduje. Děkuji. Děkuji. SAD to dostalo během koordinátorů, takže to bude dělat SAD. Pokud jsou ochotní se toho vzdát, tak to je teď na nich. Můj problém je v tom, že já potřebuji co možná nejdříve vidět, kdo to vlastně bude dělat, aby se ty věci pohly. Takže navrhuje, aby SAD a zelení se sešli a dohodli se. Pan Van Dalen, prosím. Já, voorzitter, ik zou dan wel Pane předsedu, tak já bych rád položil panu Kadravimu konkrétní otázku. On si tedy popije kávu s panem Krámerem a e, dohodnou se o tom, kdo bude zpracovat tu zprávu, ale proč by tu zprávu měl dát panu Krámerovi? Proč nejde na tu kávu například se mnou? Well, I, I don't think he wants to give it to Mr. Já se obávám, že to asi panu Kramerovi nechce dát. Otázka je, jak to dohoda dopadne, nebo jestli je to spor. Takže uvidíme, jak se dva koordinátoři dohodnou a pochopitelně tak, jak to je, paní Foster má naprostou pravdu, když zdůrazňuje, že máme systém, ti, co mají nejvíce bodů, mají první volbu a máme systém, kde na řadě zasedání to tak není, že velké skupiny prostě mají více, skup, více zpráv a tady tomu tak není. Takže chceme pracovat podle pravidel, ale pokud eh, se SAD rozhodne, že tu zprávu nechtějí, tak se to prostě vrátí a bude se to rozdávat znova. Pokud eh, se to změní, tak pan Elkadraj nás určitě bude informovat. Pan Kramer, prosím. Já jsem chtěl říct, že nejde o to, že se nějak dohodneme site a já. Jde o to, že pro jednu zprávu bývá běžně přidělován pouze jeden zpravodaj a dvě velké frakce si přáli, aby u těch dvou velkých zpráv byly vždy dva zpravodajové v tomto případě. A dohoda zněla tak, dobře, my vám vyhovíme, ale až bude letišní balíček, tak budou na řadě ti malí. Takže První eh, na řadě by byli liberálové a my bychom byli druzí na řadě. Tak to byla ta dohoda, ale eh, včera jsme si to nějak pamatovali jinak, takže bychom si o tom ještě měli probrat, promluvit. Ano, takže teď je to zpráva SD. Jste tedy ochotni to takto přímo, Tak to bylo rozhodnuto na koordinátorech. Dobře, děkuji. Chtěl bych vás také informovat, že skupina SD má e, o jeden bod víc, protože minulý týden na plenárním zasedání SD e, dalo 12, předtím jich bylo 11, e, to znamená, SD má 12 hlasů, které může využít, ale to také znamená, že dostanou o bod navíc, který potom se započítá do při rozdělování zpráv. To znamená, že to je také sdělení předsedy. Další bod eh, předtím, než se dostaneme k hlasování, eh, tak eh, bych chtěla popřát všechno nejlepší k narozeninám panu Fleckensteinovi. Ten nejmladší třicátník, kterého znám, vypadá velice mladě a jak velice dobře víte, dámy a pánové, je to poslední den, kdy tady máme paní Kasnice, naší generální tajemnici výboru, která nás opouští koncem letošního roku a to je poslední příležitost, kdy my jako výbor eh, vidíme v této zvýšené pozici na pódiu. Někdy Přikivujete, někdy eh, se tváříte, že nevěříte svým uším, ale musím říci, že kolegyně dlouho působila v našem výboru, ne, že byla vždy velice nestraná a dobrá a velice profesionální. Skutečně svoji práci odváděla skvěle, takže asi si vzpomenete, že jsme poslali takovou knihu. Není to kondolenční kniha, jak jsem se nejdříve myslel, ale členové tohoto výboru, kteří se rozhodli, měli příležitost eh, napsat eh, takové malé sdělení, vzpomínku na vás a dokonce se nám podařilo eh, zajistit zázrak. Máme pana Kostu, kterého jsme také požádali, aby vám napsal malou zprávičku, takže dovolte mi, abych jménem tohoto výboru vám předal tuto zprávu. Jsou tam nejrůznější fotografie, obrázky eh, ze života UT. A je tady pan Alkadrawi, pan Groš, paní Meissnerová a podívejme se, i pan Kramer, všichni tady vypadají úplně nadšeně na nějakém zasedání, nebo co to bylo. Všichni jsme to podepsali, máte tady od nás nejrůznější sdělení, ale podívejte se na celou tu knihu, je plná takovýchto zpráv od lidí, kteří vám přejí hodně úspěchu do, do budoucna, a dokonce i váš tým. Takže jménem tohoto výboru bych vám rád předal, dokonce tady Michael na kole, to je velice důležité, Rád bych vám předal tuto knižku a také máme děvčata v zákulisí. Takže vám děkujeme za veškerou vaši skvělou práci, kterou jste jménem tohoto výboru odvedla. of course I think I hope you will agree with me that Mrs. Doufám, že se se mnou shodnete, že paní Kasnice bude mít dvě minutky, aby mohla zareagovat, takže u té dvě minuty čekám tady s kladívkem. Vážený pane předsedo, vážení členové výboru, skutečně jsem zaskočena. Moc děkuji za veškerou podporu během sedmi let. To bylo velice stimulující, bylo to vzrušující, fascinující a já doufám, že stále budete mít pocit, že jste rodina v oblasti dopravy a budete řešit eh, důležité otázky TNT 7. Je tady celá řada důležitých eh, zpráv, eh, které musíte řešit a přeji vám hodně úspěchů, především panu předsedovi také za veškerou důvěru a za veškerou podporu, kterou jsem od něj dostala. Děkuji mnohokrát, Ute, a ještě naposledy skutečně hodně štěstí. Dobře. Matě, máte slovo? Ano, pane předsedo, pokud dovolíte, my bychom rádi jménem EPP, už jsme to učinili písemně, ale i ústně chceme poděkovat paní Kašnic Většinou se takto intenzivně eh, tleská, když jde někdo do důchodu a když někdo eh, povýší, tak je to jistě také právem. Ona nyní jde směrem do Lucemburku, možná, že se zase někdy časem vrátí do Bruselu. Chci vám velice poděkovat, vaše práce není nejlehčí a Eh, nalézat rovnováhu mezi jednotlivými frakcemi a rozdávat takové dobré rady, které ale nejsou takové, že by se mohly jevit jako subjektivní. To je hledání rovnováhy, které se vám eh, dařilo při vašich rozhodnutích a doporučeních. Takže my vám za to velice děkujeme, přejeme vám mnoho úspěchů bude to o něco blíže k vašemu domovu, k to místo, kam půjdete nyní pracovat, ale možná, že se zase někdy vrátíte i do Bruselu, takže vám velice děkuji. Okay, we're gonna go through all the coordinators. Ano, a teď musíme vyvolat všechny koordinátory. Prosím vás, můžete být struční. Uh, děkuji, Brian. Děkuji, Brian. Já bych se rád eh, vyjádřil za naší frakci a poděkoval UTE. Není to jen tak, eh, že jí zde všichni poslanci tleskali eh, ve stoje, mysleli to skutečně upřímně, protože velice tvrdě pracovala po všechna ta Éta byla v pozadí, diskrétní, ale by vždy k dispozici, byl na ní vždy spoleh a mimo jiné za to vděčíme jí, že naše práce se odehrává tak dobře a rychle a že eh, my poslanci můžeme se spoléhat na silný, dobrý sekretariát, takže jí za to velice děkujeme, přejeme jí mnoho úspěchů a mnoho radosti i v té nové práci v Lucemburku. Děkujeme. Děkuji. Já také děkuji. UT. Já si myslím, že všichni zde vědí, co v tobě měli. Byla si velice eh, klidná, věcná, ale skvělá. Pro mě to bylo výborné. Já jsem se stala čerstvou koordinátorkou v parlamentu a když jsem měla nějaký problém, nechápala jsem určité postupy, tak eh, jsi mi vždy pomohla tak než zde budeme všichni dlouze řečnit, Matěj říkal, možná, že se někdy vrátíš do Bruselu, ale možná, že bychom také my mohli někdy vyrazit do Lucemburku, alespoň pro mě by to byl důvod za tebou tam vyrazit. Děkuji. Děkuji. Pítre, má slovo, prosím. Ja, Ute, um, ehm, de Engelsen die hebben een uh, heel mooi Víte, v angličtině je takové hezké slovo a tomu se říká civil servant a v tom je vyjádřeno to slovo sloužit. A já jsem tebe vnímal jako někoho, kdo ideálním způsobem sloužil tomuto výboru a jeho poslancům. Takže opravdu na tebe je zlatým písmem vyveden nápis Civil Servant. Vždy si pracovala přesně, spolehlivě, vždy si byla velmi milá a podle mého názoru si byla skutečně nejlepším služebníkem tohoto parlamentu a nás všech a za to ti velice děkuji. Děkuji, Michal. Ano, i já děkuji za zelené, velice za práci, kterou si odvedla. E, slyšeli jste zde ten poslech, potles, který šel napříč všemi frakcemi a odměnil tvoji práci. Pro mě bylo vždy velkou radostí se setkat také u snídaně Eh, protože jsme si mohli popovídat jsi eh, z Bochumy, já jsem ze sousedního Enepetálu. A chtěl bych říci, že u té kasnic je stělesněním eh, takových těch pruských ctností, které už často nevidí, nevídáme, byla vždy spolehlivá, vždy zodpovídala na dotazy. S těžkým srdcem jí přejeme všechno nejlepší v novém zaměstnání, protože upřímně řečeno byli bychom radši, kdyby tady byla nadále s námi. Děkuji mnohokrát. Paní Kasnic odchází jako úřednice. Anyway. Když odchází úřednice, tak všichni si stopnou a tleskají, až půjdu já, tak si řeknu, naštěstí už je pryč. Okay. So, now I... Dobře. A takže teď ještě naposled eh, si prověříme eh, hlasovací systém. A asi naposled ona mi řekne, že EPP má zase jeden hlas navíc, takže si to prověříme. Prověříme si, zda to funguje všechno. Dobře, hm, takže všichni hm, odhlasovali, konec. Šťastný den. EPP ne, jako vždy tedy nemají tady jednoho navíc. E, vidím, že se e, snažili kvůli paní tajemnici a e, ne, všichni to mají v pořádku. Takže děkuji. Děkuji, děkuji všem za laskavá slova a nyní jdeme k té dohodě mezi EU a Indonésii o některých aspektech leteckých služeb. Je to zpráva pana předsedy. Budeme hlasovat. Je to závěrečné hlasování. Hlasujte, prosím. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. 39 pro, nikdo není proti, takže jednomyslně děkuji, přijato. Začali jsme hezky a další zpráva. je paní Savisar, od paní Savisar. Eh, jde o, takže začneme pozměňovacím návrhem 51. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 52. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 53. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 55 odpadá. Aha. 54 odpadá, takže dostáváme se k 56, 57, ty jsou totožné, takže obou kde pro. Proti. Zdržel se. Můžeme si prověřit tedy návrhy 56-57 elektronicky. Hlasujte prosím o 56-57. 56, 54 odpadl, 55 byl přijat, takže teď jsme u článku 4a. Návrhy 56, 57 a 58 ještě. I návrh pana Taylora. Hlasujte, prosím. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Přijato. 63. 63, kdo je pro? Ještě jednou EPP to trochu mate všechno, takže kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 60, kdo je pro, proti, zdržel se, Přijate. pade... Eh, já vím, že Vánoce se blíží, ale koncentrujte se. Návrh 59 eh, pana Fleckensteina pro, proti, zdržel se zamítnut. 62 odpadá, protože 60 byl přijat. A nyní se dostáváme k 73. Pan Fandálen, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnut. 64, pan Zíle pro, proti, zdržel se, přijat. 65, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 8, zpravodaje pro, proti, zdržel se, přijat. 68, 69 jsou totožné, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Další 70 a 71 dohromady pro, proti, zdržel se, zamítnutý. 72 byl stažen, 74, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato prověříme? Dobře, takže hlasujeme elektronicky o návrhu 74. Všichni odhlasovali konec hlasování. Přijat. Dostáváme se teď k návrhu 77. Kdo je pro? Proti? Zdržel jsem. přijat. 9 pro, proti, zdržel se přijaté. 78 pro, proti, zdržel se zamítnut 80, 81, 82 odpadají, protože jsme přijali návrh 9. Další je 79 a to dílčí hlasování zde máme. Aha. Poněvadž byl přijat návrh 9, tak budeme hlasovat pouze eh, na to, eh, co je eh, tedy v závorkách a dohromady žádné dělčí hlasování pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 83. je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 84. 84. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Můžeme si prověřit návrh 84. Prosím, hlasujte a ono to nebylo jasné, bylo to tak roztroušené, ty hlasy. A SND má jednoho navíc, takže prosím, pane Saide, eliminujte toho navíc. Takže všichni hlasovali konec hlasování. Přijato. 85, 86 jsou totožné. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnout. 87, 88 jsou totožné, kdo je pro, proti, zdržel se, můžeme prověřit, 87, 88, hlasujte prosím. Všichni odhlasovali. Hmm. Hmm, zase SND mají navíc pane Kadravi. Jak víte, my máme o člena více, je zahrnut. Nás by mělo být 12, myslím. Ano, 12, jenom 12 socialistů. Takže zařízení ale nebylo aktualizováno, tak vám to dovolíme. Dobře. Všichni odhlasovali? Hmm, takže Eh, takže ano, já vám to připomenu do budoucna. Konec hlasování přijato. A 89, Majster, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. 91, pan Taylor, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. Návrh 90 odpadá, 92 pro? Proti? zdržel se zamítnuto. Prověříme 92. Hlasujte o 92. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Jasně, jasně zamítnuto. 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Přijato. 94. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 95, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. 96, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 97, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 98, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 99, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 100, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 101 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 102, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 10 odpadá, 103. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnout. 104. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Můžeme prověřit 104. Prosím, hlasujte. Všichni odhlasovali. Konec. Návrh byl přijat. 105. Kdo je pro? Proti zdržel se, zamítnut. 106, pan Van Dalen, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, přijat. Sto sedm, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnut. 108, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnut. 109, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnut. 111, včetně ústního návrhu zelených. Má někdo něco proti ústnímu návrhu? Pokud ne, tak ho tam dáme. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. 11, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnut. 12, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis E. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Takže teď se dostáváme k návodu 14. Ne, ne, ne, ne 15, omlouvám se, 15. Návrh 15, paní Wills, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 16, kdo je pro? proti, zdržel se, přijat. 18, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 19, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnout. 20, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 1, pro, proti, zdržel se, Prověříme. Návrh 1. Prosím, hlasujte o návrhu 1. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Přijat. Nyní se dostáváme ke kompromisu A. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 2. Návrh 25. 25, ano. To je další, eh, což je, mm, kde pro? Proti. Zdržel se zamítnut. 26, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnut. 3. Je pro? Proti. Zdržel se přijaté. 29 a 30 jsou totožné. Kdo je pro? Proti zdržel se přijaty. Nyní se dostáváme ke kompromisu B. Kompromis B. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. 32. Pan Kůn. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, prověříme. Eh, protože už jsou všichni unaveni, zvedat ruce, už asi bolí, takže návrh 32. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Zamítnut. this, that, and then this, and then come back if, if this is rejected. All right, we, we So I do the compromise first. Let's do it. Takže, kolegové, máme zde návrh 34, který ale odpadne, pokud přijmeme kompromis C. Takže bych radši nejprve, abychom udělali návrh 5, potom kompromis a pak se vrátíme případně k návrhu 34. Tak nejprve 5. To je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Nyní kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat, takže nebudeme hlasovat eh, zpátky o 34. D. Kompromis D. Kdo je pro? Pro. Kdo je pro? Dílčí hlasování, omlouvám se. První část eh, bez slov eh, deploy European funds such as Marco Polo as widely as possible a potom zbytek. Takže první část, kdo je pro? Proti? Přijato, druhá část pro, proti, zdržel se Přijato. 36. Pan Taylor. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 37. Odpadá. 39. Paní Tykau. Pořád ještě naživu. Ne, myslím ten návrh, ne paní Tykau. Kdo je pro? Proti? zdržel se přijat. 41, pan Taylor, pro? Proti, zdržel se zamítnut. 42, bude pro? Pan Taylor, pardon, 44 pro, proti, zdržel se zamítnut. 45, kdo je pro? Ne, ne, ne. 45 odpadá, protože jsme přijeli návrh 20, takže nyní se dostáváme ke 48, ano. Pan Zíle, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 49, paní Foster, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Závěrečné hlasování. Hlasujte elektronicky. Všichni odhlasovali. Konec. Konec hlasování. 39 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. Návrh byl přijat a e, blahopřejeme zpravodajce paní Savisar. A e, nyní tady e, dojde k přeskupení e, na pódiu a mm, poté se dostaneme k dalšímu bodu, to je Evropská investiční banka. So we have Mr.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 Okay, colleagues, can we move on now to the... Kolegové, můžeme tedy přejít k výměně názoru s Evropskou investiční bankou a s ředitelem Dominikem de Créancourt, který je ředitelem pro politiku úvěrování v oblasti dopravy. Jak víte, pan Mejstat mm, bohužel eh, v Lucemburku teď eh, má jiné úkoly, takže se omlouvá a určitě poslal kompetentní osobu v podobě pana de Creancourt, který nám osvětlí, jaká je role EIB a jak eh, nám může pomoci budovat tu úžasnou infrastrukturu, kterou si v Evropě tak přejeme a eh, takže pořád ale s tím váháme. Eh, tak pan de Creancourt, máte slovo a e, takže nezapomínejte na to, že budete e, na internetu, všude po světě vás budou vysílat a e, určitě to, co nám řekne, bude velice, velice zajímavé pro nás. Uh, Děkuji, pane předsedo, a já omlouvám ještě pana předsedu, že tu nemů- pana prezidenta, že tu nemůže být. A takže bohužel dnes vždycky se začíná stejně a to je eh, tím, že zde máme pořád ještě krizi a ta krize eh, bohužel i vedla k tomu, že se eh, redukují národní rozpočty, tedy i ten evropský a zároveň znamená to i omezení úvěrů. Což znamená, že bohužel co se teď škrtá, nebo co se škrtá nejprve, jsou investice. A my všichni víme, že investice jsou tak potřebné pro e, dlouhodobý růst, pro konkurenceschopnost, pro zaměstnanost a tak dále. A e, takže tady nám hrozí riziko. E, a, a investice do infrastruktury, to je velká položka a samozřejmě ústředním kamenem je infrastruktura dopravní. A problém je tedy, jak si zachovat efektivní a udržitelnou eh, infrastrukturu pro mobilitu z dlouhodobého pohledu. My máme rámcovou politiku, Máme zde bílou knihu od komise, která byla vydána na začátku roku. Máme zde i e, e, nedávno aktualizovanou politiku e IB, která se týká dopravy na základě širokého připomínkového řízení i s vámi s parlamentem. Máme i Connecting Europe, tedy to je nová facilita, nový rámec pro financování, pro propojení Evropy. Rámec tedy existuje. A teď dovolte, abych stručně řekl, jak my vidíme podmínky, předpoklady pro úspěch vzhledem k situaci. První, je velice důležitý aspekt podle nás, a to je výběr těch správných projektů. Výběr těch dobrých projektů a ne nějakých jen tak jakýchkoliv. To je zásadní a uvidíme, jak EIB v tomto může pomoci. A za druhé, samozřejmě, a to se netýká EIB, spíše vás, spíše vás, to je tedy ten politický administrativní rámec v různých státech, Eh, v rámci kterých se bude investovat do dopravy a potom, co můžeme udělat my, abychom pomoci, a můj kolega to ještě dále zmíní, to je dobrá příprava projektu. To znamená eh, eh, technická finanční pomoc, poradenství a nakonec asi to je tedy ta potřeba dobrých finančních podmínek a teď dovolte, abych eh, prezentoval ty tři kapitoly, a to za prvé, co do posud udělala banka pro dopravu, a za druhé, co je třeba do budoucna, a za třetí se trochu zmíním toho, jak nalézt ty finance. Takže co banka udělala do posud v od roku 2006 do roku 2010, kdy my jsme poskytli 71 miliard na úvěrech v oblasti dopravy, což je 14 eh, ročně, a z čehož 8 miliard mm, bylo na TNT, mm. na ty projekty TNT což představuje asi 15 eh, eh, na eh, tyto projekty TNT. Takže vidíte, že role Evropské investiční banka zde hraje centrální roli. Co nabízíme? Nabízíme atraktivní podmínky, pokud jde o cenu úvěru, a víte, že EIB e, e, nesleduje e, klasické cíle, tedy zisky, ne, nám jde o evropské cíle. Potom dlouhodobost, k tomu se vrátím, to je zásadní pro infrastrukturu v dopravě a potom my jsme schopni tedy nabízet celý mix mix nástrojů a poskytujeme finanční pomoc poradenství. Takže to jsme dělali v posledních letech a hodláme v tom pokračovat a co je potřeba do budoucna. Eh, Bílá kniha komise o dopravě nám ukázala, eh, eh, že zde máme obrovské číslo 1,5 bilionů, které je třeba investovat v příštích 20 letech do mm, infrastruktury v dopravě, z čehož 550 miliard Eh, je na ten t do roku 2020. To je obrovské číslo. A když si to porovnáme s tím, co se doposud eh, proinvestovalo v posledních letech, tak uvidíme, že to není zas tak mimořádné číslo. Třeba ve střední východně Evropě je to až 2% HDP, které se eh, Eh, věnují těmto investicím, kdežto v těch starých státech je to asi polovina tohoto, takže to ukazuje, že ty nové členské státy dohánějí ty staré státy a zde jde tedy o 1,5 eh, eh, bilionů a je to pouze vlastně polovina procenta HDP takže vidíte, že to je méně, relativně méně než v minulosti, což je velký problém teď i vzhledem ke situaci, ke krizi. A není. Jak nalézt finanční prostředky, abychom obešli eh, problémy eh, eh, spočívající v tom, že se dělají škrty v rozpočtech a že máme problém s bankovními úvěry. Asi všichni jste slyšeli o finančních nástrojích v tom smyslu, že zde máme nový přístup, kdy se snažíme využívat evropský rozpočet spolu s mm, bankovními úvěry, tedy i úvěry od EIB a finančními dalšími nástroji, abychom i nalákali financování z privátního sektoru. A mm, e, na slajdu číslo 6, o co nám jde? Jde nám o to, že samozřejmě pořád ještě budeme eh, eh, potřebovat ty granty. To ano, ty dotace, granty, ale mezi těmito dvěmi, zde asi my hovoříme pouze o ekonomicky eh, životaschopných projektech a odůvodnitelných, které jsou dobré pro celou společnost, eh, které mají veřejný zájem. A pokud finanční návratnost, tedy zisk pro investora, není dostatečně velký, no tak potom potřebuje granty. Ale pokud eh, je tam velká návratnost, no tak může použít to jako jako eh, použít klasický úvěr a splatit ho. Tady jde o to, mm, mm, smícháte ty různé zdroje, ty nástroje a tak eh, poskytnout více financování, než které by byly k dispozici, kdyby to byly pouze granty, protože tady je ten pákový efekt, pokud se to skombinuje s úvěrem. A já vám to ukážu potom na příkladě těch projektových obligací. A zároveň to umožňuje, aby se použil evropský rozpočet a úvěr od EIB. Nebudu příliš hovořit o zkušenostech EIB e se projekty PPP, o tom bude hovořit kolega eh, v příští prezentaci. a bude hovořit o našem expertním centru. A nyní teď ty projektové obligace. Projektové obligace, to je pouze jeden příklad eh, těchto finančních nástrojů. Já myslím, že stojí za to minutku se zdržet u nich, abychom eh, si objasnili, o co jde. Za prvé, ty projektové obligace, to nejsou eurobondy, to nejsou ty euroobligace, to je úplně, úplně něco jiného. Bohužel pořád je zde takové zmatení pojmu. Já nechci tedy posuzovat jedny či druhé, ale projektové obligace eh, ty eh, vydává, emituje soukromý sektor. A další slide, hm, pokud to přečtete, možná spíš ne, tak zde eh, vidíte, jak to funguje. Mm, takže eh, levý sloubec eh, to je ta firma, která chce třeba vybudovat nějaký projekt, ať je to třeba komunikace a podobně. A to znamená vložit do toho určitý vlastní kapitál, to je tam eh, dole, vpravo na tom sloupci a potom chce prodat obligace, aby i zajistila si soukromé financování. A problém je, že řada z těch projektů nemá rating Eh, který by byl dostatečně vysoký na to, aby nalákal velký počet eh, zájemců o ty obligace, a které, ať ze strany třeba finančních eh, institucí, investičních institucí, penzijních fondů a tak dále. Takže musí se to nějak eh, podpořit. To znamená, eh, abychom někdo na sebe vezme tedy tu, eh, to vyšší riziko, to je ta podříte, ten podříte, ten subordinovaný úvěr a potom vlastně ty obligace se dostanou na tu dostatečnou úroveň rizika, aby byly atraktivní pro soukromé investory, takže to je eh, tedy EIB, která eh, je v té subordinované úrovni a na to my využijeme i evropský rozpočet, eh, kterým vlastně se mm, pokrývá toto. A takže mm, zde mm, ten slide už tam není, ale velice malá část jde tedy z rozpočtu třeba 4 <laughs> miliardy, třeba když máme 100 mili- obligace za 100 miliard, takže 4 miliardy jdou z evropského rozpočtu a díky tomu vlastně 20 eh, eh, miliard je eh, podřízený úvěr EIB a díky tomu vlastně má to ten pákový efekt, že získáme tedy zbytek do těch 100 miliard na těch soukromých obligacích, které se prodají. A to vlastně pokryje potřeby těch třeba 150 miliardové investice. Vidíte ten pákový efekt? 4 miliard z evropského rozpočtu, díky tomu vlastně vy pomůžete za, zainvestovat 150 miliard do projektu. To je eh, tento přístup, projektová obligace, to je pouze jeden příklad, je spousta dalších, eh, třeba ty fondy, kterými se investuje do základního kapitálu, tedy do akciového kapitálu a další fondy, asi to pomáhá hodně eh, také v dopravě eh, a navazuje to na LGTT, což jsou tedy ty předchozí nástroje, garanční záruční nástroje eh, v oblasti dopravy. Samozřejmě finance nestačí a Mm, kromě toho je třeba dobře připravit ten projekt. Máme zde celou řadu nástrojů, které používáme spolu s komisí, abychom pomohli dobře připravit rozpočet. To kolega ještě vám popíše později, abychom mm, pomohli, jak vybrat priority, jak připravit a strukturovat ten projekt. Máme Jaspers, což je nástroj, který využívá strukturální fondy pro eh, velké projekty, potom Jessica eh, a potom eh, EPEC, což bude předně další prezentace. A závěrem bych řekl, že, jak jsem řekl již úvodem, my v Evropské investiční bance jsme přesvědčeni, že investice jsou zásadní pro růst a konkurenceschopnost, tak abychom se připravili na budoucnost. A toto velice platí pro dopravní infrastrukturu teď vzhledem ke krizi, kdy dochází ke škrtům eh, v rozpočtech, v bankovních úvěrech, tak je třeba i nějakým způsobem kataliz, být takovým katalyzátorem pro soukromé finance. A my víme jak, máme know-how, víme jak to překonat a chceme podporovat priority EU bez toho, aniž by nám šlo o zisky, s tím, že se plně zodpovídáme evropským institucím, včetně vás. Doufáme, že eh, ty projektové obligace pomohou, budou mít pákový efekt i pro evropský rozpočet a zároveň i eh, eh, i jak si zmírní, nebo budou takovým způsobem, jak obejít ty restrikce, které existují v EIB při poskytování úvěru. Vám předseda. Děkuji mnohokrát, takže hned předáme slovo panu Baretovi a pak můžeme mít obecnou diskusi, pokud souhlasíte. Dobře, takže pan Varec. Nejdříve byl ředitelem pro severo západní Evropu, což byla důležitá oblast, ale ty také působí důležité oblasti, takže je odborníkem na PPP, to mám tady v poznámkách, takže s velkou pozorností si vyslechneme, co máte na srdci, prosím. Děkuji, pane předsedo. Je pro mě velkým potěšením, že mohu pohovořit na toto téma. O co se pokusím? Pokusím se zdůraznit několik klíčových momentů, abych zdůraznil některé důležité momenty, protože PPP je jedno z témat, kdy lidé mají pocit, že řadu věcí vědí, ale řada věcí tam zůstává dost nejasných. První bod bych eh, chtěl pouze potvrdit. V rámci Evropského společenství a v rámci širší evropské sítě je vytvořená metodologie, jak eh, zajistit PPP, čili zde jasně definujeme úlohu veřejného soukromého sektoru a také jasně stanovíme tu dělící čáru pro odpovědnost veřejného sektoru a pro veřejné služby, veřejnou odpovědnost, ale v zásadě jde o to, že máme nástroj pro řízení, je to nástroj pro zprávu a řízení veřejného sektoru a investic, jako dodatečný nástroj, který má pomáhat naplňování cílů veřejného sektoru. Pokud se podíváme na to, čeho jsme dosáhli v rámci oblasti soukromého a veřejného partnerství v celé Evropě, musíme říci, že je zde významná úroveň investic, které jsou poskytovány v rámci tohoto formátu. Pokud se podíváme do posledních let, tak tady máme 30 miliard ročně a pokud se podíváme na ty slabší roky během pětiletého období, tak eh, hovoříme o číslech nebo částkách, které jsou přibližně o polovinu nižší. Takže jsou to významné finanční částky, je to ale také nástroj, který významně přispívá k investicím do veřejného sektora a naplňování cílů právě veřejného sektoru. Pokud se podíváme na geografické rozložení, původně PPP bylo rozděleno do kategorií a bylo to považováno za nástroj, který byl vytvořen britskými orgány a bylo to míněno pro Británie, ale teď už to není úplně přesný popis toho, jak PPP funguje. Používá se v celé Evropské unii a v roce 2010 Španělsko eh, je v podstatě hlavním trhem, kde se používá PPP, co se týče objemu jednotlivých transakcí a když se podíváme na vývoj používání PPP, tak v podstatě i ve Velké Británii se to odklonilo od těch velkých projektů, spíš se to nyní zaměřuje na sociální, strukturální projekty v oblasti zdravotnictví a školství a v roce 2011 Francie bude největším trhem, co se týče celkového objemu transakcí PPP. A co je důležité, tady uvidíme důraz také ze strany veřejných orgánů, které používají čím dál tím více tyto projekty PPP také v železničním sektoru v oblasti dopravy. Dostáváme se do nové situace. Nedíváme se pouze na výhody těchto projektů PPP, ale také, jak zapadají do celé škály nejrůznějších nástrojů, které používají veřejné eh, orgány. Když se podíváme na největší ekonomiky v rámci Evropské unie, tak vidíte, že ta škála investic, co se týče proporce vůči HDP, je do kapitálové infrastruktury. Tady je ten rozdíl 2% eh, v Německu až přibližně do výše 6% v Portugalsku. To odráží potřeby daných ekonomik a také nástroje, které eh, jsou voleny veřejnými orgány. Máte tady ale velké rozdíly, co se týče do jaké míry PPP bylo a je používáno k naplňování těchto cílů. Především ve Velké Británii, ve Španělsku, Portugalsku a co se týče cílů politik Německo a Polsko, poukazují na cíle, které jsou vyšší než evropský průměr, zatímco ostatní země musí ještě vytvořit nástroje, aby používali PPP ve stejné výši. Pokud eh, to rozdělíme podle jednotlivých sektorů, tak eh, doprava vždy představovala eh, asi ten největší sektor, kde se PPP používá. Jsou zde ovšem investice i do sociálních infrastruktur, do Ehm, vzdělávání, do zdravotnictví. Tady máme spíše menší projekty EPP, které v průměru jsou menší velikosti než v případě dopravy. Když se podíváme na základní důvody, proč se PPP používá, PPP je používáno jako základní prvek, abychom získali dodatečné zdroje a také znalosti na podporu dosažení cílů veřejných politik. A můj Kolega již identifikoval ty základní částky v oblasti investic, se kterými pracují veřejné orgány a víme, že to je specializovaný nástroj, který bude používán pouze za výjimečných okolností, eh, který eh, se nebude používat všeobecně, nicméně je naprosto jasné, že v současné chvíli ani národní rozpočty, ani trhy nejsou schopny naplňovat ambice a cíle, které si stanovila samotná Evropská unie. Takže stojíme před velkou výzvou, jak inteligentněji využívat finanční prostředky, které máme k dispozici a PPP právě zapadá do této kategorie, protože umožňuje veřejnému sektoru, aby zvýšil své finanční zdroje a veřejný sektor může používat nejen tedy národní zdroje a rozpočet Evropské unie, ale i ostatní zdroje, protože zde se doplňují finance jinak ze soukromých bank, z kapitálových trhů a je to možnost um, programovat tyto investice velice pečlivě na základě cílu, které si stanovily evropské instituce a veřejné orgány. Když hovoříme o PPP, tak eh, máme na mysli strategický finanční nástroj, který sehrává svoji úlohu a který napomáhá klíčovým eh, organizacím a jejich zdrojům. Nicméně je zde celá řada významných bodů, které musíme vzít také v úvahu. Jednak eh, je to skutečnost, že PPP je mimo rozvahu, což je původní termín a v podstatě se přestal používat. Jednak ze strany Eurostatu, jednak co se týče deficitu veřejného sektoru. Musíme zajistit transparentnost finančního řízení ze strany veřejných orgánů. Velice stručně, Evropská investiční banka také sehrává velice důležitou úlohu v posledních letech. Eh, co se týče půjček, tak je to ve výši minimálně 2 miliardy ročně, což znamená především investice do TNT. Eh, to znamená, že 15 právě těchto investic do TNT bylo učiněno prostřednictvím tohoto nástroje. Chtěl bych eh, zdůraznit ještě jeden bod, který také zdůraznil můj kolega, a to, že finanční prostředky jsou nezbytné, nicméně nejsou dostatečnou podmínkou, která zajistí implementaci velkých cílů veřejných politik. E, zdá se naprosto rozumné tvrdit, že celá řada členských států má tyto programy PPP, pochopitelně vědí, jak nejlépe tyto programy využít a skutečnost je taková, že tím, že jsme začali budovat tuto spolupráci, Eh, sdílení informací, znalostí na úrovni společenství, tak jsme také posílili zásadním způsobem schopnost veřejných orgánů eh, řídit tyto programy PPP za velice dobrých podmínek, které jsou čím dál tím více přijatelnější pro ně samotné. A také jsme se zaměřili především na organizační schopnosti a budování těchto schopností. Podpořili jsme politiky, programy, abychom naplňovali strategické cíle a veřejný sektor může tedy pak pracovat na individuálních projektech. Takže koncepce prosazování dobrých praktik eh, pro veřejné, veřej, eh, pardon, soukromý sektor je také jedním z typických rysů tohoto programu. Na závěr, Evropská investiční banka si jasně uvědomuje, že existuje potřeba spolupráce s veřejnými orgány, abychom mohli doplnit její stávající silné stránky, abychom mohli naplnit eh, naplňování eh, hlavních programů a cílů. Takže není to pouze otázka poskytování financí, ale musíme poskytovat i odborné znalosti, poradenství, abychom podpořili naplňování cílů veřejného sektoru. Jak již bylo řečeno, eh, jedná se o program Jessica, která se zabývá otázkou rozvoje měst která využívá především strukturální fondy a potom je to program Jaspers, který napomáhá přípravě a implementaci hlavních eh, dopravních a ekologických programů v členských státech. To jsou dva velice dobré příklady toho, kdy máme dobré zkušenosti a celá řada z vás asi z vlastní zkušenosti může posoudit, jak přínosné eh, tyto programy jsou a byly. Takže, pane předsedo, já myslím, že v tuto chvíli bychom mohli otevřít takovou obecnou diskusi k těmto bodům. Děkuji, pane Berety, také děkuji panu de Krejenkurovi a mám tady pana Groše, pana Kramra, pana Kanšana, Alcatraui. Dále ještě někdo se hlásí o slovo, prosíme, zvedněte ruku. Začnu s Dominikem, ne s panem Grošem. No. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také za informace, které zde zazněly. Dovolte mi, abych se dnes omezil na e, tu finanční techniku a ne na otázku, zda jsou nebo nejsou tyto názory nezbytné. Já se osobně domnívám, že pokud tyto nástroje jsou aplikovány dobře, tak jsou užitečné. Mám několik precizních otázek. V té první přednášce se chci zeptat na toto. nakolik odhadujete finanční nosnost projektu, co by zásadní projekt pro to, aby nějaký projekt byl nebo nebyl zohledněn ze strany komise? To je má první otázka. Má druhá otázka zní, jste svědky toho, že Eh, v některých zemích již proběhla příprava na takovéto projekty a nebo tam dochází k úpravě legislativy, eh, jsou tam vypisovány veřejné zakázky a co se týče daňových, eh, daňové legislativy, je to tam již nastaveno správně nebo je třeba legislativu změnit? A je to momentálně někde třeba překážkou v realizaci takovýchto projektů? A nyní mi dovolte se dostat k těm projektovým obligacím. My jsme zde v Evropském parlamentu měli velice zajímavou rozpravu o budoucnosti železnice. A v této souvislosti se hovořilo také o tom, jak eh, eh, vypadají příjmy jednotlivých společností, například provozovatelů infrastruktury, nakolik mohou být společnosti nezávislí. Provozovatele infrastruktury eh, budou s vámi diskutovat o vytváření nové infrastruktury. Bude finanční síla takovéhoto provozovatele infrastruktury pro vás rozhodující pro aplikaci koncepce projektových obligací a poskytování výhodnějších úvěrů, protože eh, ve výsledku jde o to, co nejvíce omezit riziko, tak aby peníze, které jsou dávány k dispozici, byly co nejzajímavější, co nejpřitažlivější. Poslední otázka se týká programu PPP a eh, také těch projektových obligací. Ty projekty, které jste představoval, tam šlo hlavně o projekty, které mají jasnou finanční návratnost, nebo že projekty, eh, s nimiž jsou spojené příjmy, jsou vždy projekty, které jsou mnohem zajímavější než takové projekty, které nevytvářejí příjmy. To tedy znamená, že v některých oblastech služeb to bude velice komplikované aplikovat vaši formu financování, pokud se bude zohledňovat princip návratnosti. Ano, prosím, tři minuty dodržte, mám tady dlouhý seznam, rozdělím ho do dvou skupin. Pan Alkadravi, SND, socialisté, tři minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se nejprve zmínil o projektových obligacích. Já tomu rozumím tak, že jde vlastně o to, abychom zlepšili rating těchto obligací tím, že do nich vstupují záruky ze strany Evropské investiční banky a Evropské komise a tím se zvýší atraktivita pro soukromé investory. O to de facto jde. Ale samozřejmě mám určité obavy související s eh, ratingovým systémem, nakolik je solidní, nakolik je věrohodný, když se podíváme na obrovskou fluktuaci například v oblasti ratingu jednotlivých států. Nemyslíte si, že e, něco takového vede ke komplikování zavedení projektových obligací? To je má první otázka. A druhá otázka, není zde riziko, že e, vlády omezí investování do infrastruktury, protože si budou říkat například při železniční infrastruktuře je možná, aby provozovatel využíval inovativní metody financování, jako například projektové Eh, obligace, ale v podstatě ty peníze se strčí z jedné kapsy do druhé a protože to, co se eh, nebude dávat do eh, těch přímých investic, tak se bude dávat těm operátorům, tak aby to nakonec bylo zaplaceno. Možná, že jsem tu otázku formuloval trochu složitě, ale snad ji pochopíte. A potom obecnější otázka týkající se PPP my vycházíme většinou z toho, možná, že vy to vidíte jinak, ale vycházíme z toho, že to riziko většinou je na straně toho veřejného partnera nebo těch veřejných partnerů a že ti partneři ze soukromého sektoru mají více méně jakousi záruku zisku. Jaký je váš názor na tuto věc? Ono, často je to volba mezi tím neinvestovat nebo investovat s tím, že daňový poplatník zaplatí více. A otázka zní, zda už byly analyzovány e, dopady e, v takových případech, kdy e, nějaký projekt byl financován stoprocentně veřejně a kdy byl financován v PPP. Jaký je rozdíl? v nákladech a v rozložení nákladů mezi jednotlivými partnery. Existují k tomu nějaké srovnávací studie a pokud ano, tak k jakým závěrům jste došli? Děkuji, paní Meissner, tři minuty. Děkuji vám. Já ani nepotřebuji tři minuty, protože už zde celá řada otázek zazněla. Já mám jednu konkrétní otázku na pana Krajenkura, týká se to výběru pilotních projektů, už se na to ptal Matěj Groš. Například e, jsou hodné e, projekty určité velikosti, jsou nějaké projekty, pilotní projekty, které vůbec nepřicházejí v úvahu a chtěla bych se také zeptat, kdy to e, bude zahájeno pilotní projekty, protože my s tím počítáme v roce 2013, tak to by mě zajímalo. A potom výše. Pan eh, komisař Ren říkal 230 miliony do roku 2013 se získá obrovská částka, ale podle toho, co vy jste zde představil, vstupy ze strany evropských peněz, EIB a podobně, tak tam jste asi také převzali jeho čísla. Myslíte si, že je to že se to dá rozšiřovat do nekonečna, anebo jsou tam určité hranice, protože ten systém financování, který jste představil, vypadá velice atraktivně. A potom se chci zeptat pana Bereta. To mě zarazilo, vy jste říkal, že podíl PPP v Německu je relativně nízký. Zaspalo Německo něco, anebo čím je to dané, že ten podíl PPP projektů je příliš nízký, nebo má Německo příliš mnoho veřejných financí, takže nepotřebuje PPP. Vlastně je to moudrá věc zapojit soukromý sektor a jeho finance, zvláště když je to potom výhodné i z dlouhodobého hlediska. Děkuji, paní Foster. Hmm. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat našim hostům za velice komplexní přednášku na tak komplikované téma. Je to dobrá informace pro nás. Pár bodů mám. Za prvé, samozřejmě hovoříme zde o eh, miliardách eh, a já se ptám, vy jste to zjednodušili, ano, to byl dobrý přehled a bylo by dobré vědět jasně, kam jdou peníze poplatníků a jak vy to řešíte v bance, hmm, protože ty úvěry se poskytnou, nebo ty obligace, ty dluhopisy se prodají a vy musíte přece zajistit, že všechno se provede řádně podle předpisů a a že skutečně ten příjemce je legitimním příjemcem. Takže jak nad tím dohlížíte z banky? A teď, eh, pokud jde o rozhodnutí, co financovat, někdy asi mm, to je politicky motivováno. Třeba politicky by bylo dobré rozhodnout něco zafinancovat. A jak to tedy funguje ve skutečnosti? A třeba když já, ne osobně, ale kdybych třeba chtěla mít úvěr od EIB, a kdyby to nebylo poskytnuto, je tady nějaký mechanismus, jak se odvolat proti zamítnutí? Protože mm, my jsme od vás slyšeli řadu věcí, ale zajímalo by nám, jak to interně funguje, protože třeba máme některé fantastické projekty, které byly zafinancovány z Evropy, ale některé zase třeba ne. Tam došlo k mrhání peněz poplatníků a mm, já jsem se eh, tím zabývala během prvního funkčního období. A mm, za prvé PPP. Eh, Před pár lety jsme zavedli Joint Technology Initiative, JTI. Eh, a parlament to podpořil. Eh, Clean Sky, tedy čisté nebe, farmaceutické výrobky a pokračují asi tyto JTI, e pokračují, tyto iniciativy pokračují a jaký je rozdíl tedy mezi JTI e a PPP? Vím, že tady byly velké problémy eh, na straně průmyslu, když poprvé přišlo se s, s tou iniciativou JTI e a Víme, že průmysl hodně investoval do toho peněz, takže bych chtěla vědět, jak to dále pokračuje. A poslední, pan Kramer. Prosím, tři minuty, Michale. Děkuji. V Německu je toho relativně málo a ono je to dané také tím, že se to propočítalo. Když padla berlínská zeď, tak jsme potřebovali mnoho peněz pro investice a PPP tehdy hrálo velkou roli v Německu. Byla celá řada projektů a vypočítalo se dobrá, můžeme, platit, eh, můžeme stavět 10 let a potom po 10-15 letech budeme možná ještě splácet peníze, budeme mít obrovský stavební průmysl, ale o, přijdeme o pracovní místa, takže třeba bychom měli reálné poměry. My jsme ve Švýcarsku také hovořili o PPP. Švýcarské dráhy řekly, že se jim to nevyplatí. Když je to špatný projekt, tak se PPP dohromady nedá. A když je to dobrý projekt, tak nevidíme, proč by na to měli vydělávat jiní. To radši budeme vydělávat my. Měli bychom to tedy rozlišovat. Není to tak, že bychom měli málo peněz v Evropě, ale neděláme správnou politiku. Vlastně by, asi byste Brennerský tunel nebo tunel Lyon-Turin eh, nefinancovali z PPP, když to budete stavět 30 let a pak by se to muselo financovat 200 let, než se to začne vyplácet. Ale řeknu vám jiný příklad. Například chybí 50 Eh, kilometrů elektrifikace mezi Berlínem a Vroclaví a proto se musí dvakrát přepřehat lokomotiva. Těch 50 kilometrů to není drahá věc, ale kdybychom to rychle zrealizovali, klidně i ze soukromých peněz, tak třeba za půl, tři čtvrtě roku můžeme eh, snížit eh, dopravu o jednu, zkrátit rychlost dopravy, takže bude to o hodinu rychlejší a ono se to rychle vyplatí. Když se někdo Eh, postaví eh, dům, tak eh, s tím počítá na 30 let a že, si potom, že potom nemusí platit někomu cizímu za nájem. My potřebujeme soukromé peníze tehdy, když máme pocit, že se to nevyplácí, že to za ty peníze nepostavíme. A pak vznikají takové smlouvy, například na stavbu dálnic v Německu. Dá se, předá se Eh, licence, ale ta nobra, nová dálnice eh, vydrží 20 let a potom musíte ale investovat do údržby tolik, kolik stálo její vybudování a to už ale stát dostane tu dálnici zpátky a musí to financovat on. A proto máme tak malou marži a tak malý poměr PPP, protože zkušenosti nám ukázaly, že se to opravdu nevyplácí. Je jeden vzorový projekt, to je eh, to propojení eh, tunelem, eh, tunelu Velké Británie a Evropy. To byl naštěstí to byla soukromá katastrofa a nikoli státní katastrofa, ale ten způsob financování se takto neměl nikdy odehrát. Eh, jde to udělat, když jsou peníze ve státě, ale jinak se to nemá dávat ven. Tentokrát to bylo převedení dluhů na soukromý sektor, ale například eh, co se týče berlínského letiště, eh, tam to bylo tak, že rizika přebírá stát a profituje soukromý sektor a to není dobré. Děkuji. Nejprve možná pan de Kriankur a potom kolega. Pan Barat. Ano, pane předsedo, děkuji. Děkuji za všechny vynikající otázky, které ukazují, jaký je zájem ve vašem výboru, což je uspokojivé slyšet. Několik z vás zmínilo otázku výběru projektů, jak ten proces e, funguje, jak vybíráme projekty. Za prvé, to e, nejsou projekty vybírané politicky. Ty se vybírají tedy podle eh, našich politik, pokud chápete ten rozdíl, o který mi jde. To je důležité. Naše role je podporovat politiky EU a ty politiky EU eh, ty jsou zakotveny v těch různých materiálech, dokumentech, které jsem zmínil a měli byste vědět, že Evropská investiční banka zaměstnává asi 280 odborníků, expertů, techniků, ekonomů, a to je zvláštní, protože banky to většinou nedělají, nemají takovéto know-how. To jsou skutečně inženýři, technici, ekonomové specializovaní na každý sektor, včetně dopravního sektoru, a kteří detailně tyto projekty vyhodnocují. Je, jezdí i do terénu, prověřují i ekonomickou hodnotu, návratnost pro společnost, ne tedy hodnotu, tedy finanční, ale ekonomickou návratnost pro společnost. Prověřují i mm, e, tedy e, ty technické projekty, plány, zdali je finančně proveditelný, pokud se má uvěrovat, jaký je dopad na životní prostředí, dopad na společnost, sociální dopady, takže tím vším se zabýváme my sami, ne někdo jiný. A při tomto vždycky díky naší zkušenosti z jiných zemí třeba nebo z jiných oblastí, tak díky těmto zkušenostem eh, přidáváme hodnotu. Samozřejmě my máme politické cíle v těch různých politikách, ale my potom konkrétně zajišťujeme, že ty projekty jsou v souladu se politikami EU. Teď pokud jde o velikost, banka která má méně než 2000 zaměstnanců, kteří sídlí většinou v Lucemburku, tak nemůže prověřovat eh, E, a e, malé projekty a financovat malé projekty. Takže máme takový systém, že ty malé, malé projekty ty jdou přes ty finanční prostředníky podle stejných kritérií. My se zabýváme přímo těmi velkými projekty, tedy dejme tomu nad 50 e, milionů euro, více méně. Dále hm, hm, otázka paní Meissner o Eh, těch projektových dluhopisech. No, ty projektové dluhopisy, to je nástroj, eh, který eh, především nabíde velkého rozměru v těch příštích finančních výhledech. Ale jak víte, komise předložila návrh, že se to teď začne pilotně používat a to je právě o čem vy jednáte teď Eh, má to být tedy 220 eh, milionů, které mají být dány k dispozici pro mm, dopravu především, něco i pro energetiku. A očekáváme, že eh, ty 4 miliardy, o kterých jste mluvila, to právě by mělo být na to pilotní období od okamžiku odsouhlasení a čím dříve, tím lépe. Jinak tedy vlastně Eh, mm, se čas velice zkrátí, protože tady je ta referenční doba rok 2013. Potom zde, proč používáme granty, úvěry a proč to mícháme dohromady. Možná jsem to eh, mm, prošel rychle. Třeba když se zpátky podíváte na slide číslo 7, tak možná jsem to prošel příliš rychle. Ano, to je právě ten rámec, který používáme. Když takový projekt třeba eh, s tím, že bereme za premisu, že se zabýváme těmi dobrými, těmi špatnými ne, takže je zde velká finanční návratnost anebo nízká negativní eh, návratnost pro investora, respektive vysoké a nízké riziko také. Pokud máte mm, vysokou návratnost a nízké riziko, no tak není třeba, abychom se do toho zapojovali, to si vyřeší trh, ale pokud třeba máte velice nízkou finanční návratnost, respektive negativní, tedy je to ztrátový projekt nebo vysoce rizikový, tak asi potom to půjde především přes granty. Třeba ty přeshraniční projekty často spadají do této kategorie kdy soukromí investoři by nechtěli podnikat tu investici, takže je potřeba granty a právě tam někde uprostřed, tak tam je nízká finanční návratnost a vysoká, eh, vysoké riziko a tam je dobré tedy, aby EIB působila tím pákovým efektem, tím díky svým úvěrům a nalákala soukromý sektor, takže takto k tomu problému přistupujeme. Na paní Foster bych řekl, že já pořád a pořád zdůrazňuji, že Evropská investiční banka ta eh, eh, tedy ne eh, pracuje se penězi poplatníků, ty naše úvěry, mm, ty v podstatě poskytujeme díky tomu, že si půjčujeme na finančních trzích, my vydáváme vlastní obligace, takže prodejem dluhopisu získáváme prostředky, ale za druhé to neznamená, že bychom nevěnovali pozornost tomu, jak ty úvěry se potom použijí a splácí. Naopak, když, posky, když půjčíte peníze, tak máte zájem na tom, aby se vám vrátili. Takže proto děláme velice eh, detailní analýzy a sledujeme implementaci projektu, nejenom technicky řečeno, ale také vůbec zvažujeme tu schopnost eh, toho klienta splatit úvěr. A na to jsme hrdí, protože to je právě Eh, ta eh, přidaná hodnota finančních nástrojů ve srovnání s granty, mhm. protože u grantů je to těžší. Když máte úvěr, no tak máte někoho, kdo si půjčí, tedy klienta a klient vám, bance, musí poskytnout všechny informace, abyste měli jistotu, že zaplatí zpátky. A takže nám jde o tu úvěrovou disciplínu, bonitu, a potom mechanismy odvolání. Ano, máme mechanismy opravných prostředků a možná bych vám mohl poskytnout více informací, to se dočtete na naše webovské stránce. My si myslíme, že my jsme příkladem pro finanční instituce v tomto. Rating Pad Karavi, to je delikátní věc. Dnes více než kdy jindy. Víme, jaký je vliv problému eurozóny na ratingy států. A máte pravdu, ano, tady trochu se eh, směšuje role ratingových agentur a eh, s výkladem toho ratingu, který eh, dostanou projekty či firmy. Ano, ve finále nakonec je třeba, aby, aby tedy mm, ten úvěr Eh, tedy měl svoji hodnotu, aby ten projekt byl silný a to je rating asi není dobrý systém, to jako s demokracií, ale zatím nikdo jiný nevymyslel pro ty projektové dluhopisy a podobně. Takže asi tím jsem odpověděl sám za sebe a kolega možná e, se zaměří na PPP. To byla řada otázek. Ano, to otázka odpovědnosti, ale nevím, jak je to s tím ratingovým systémem. Děkuji, pane předsedo. Možná bych prošel ty otázky pana Groše. Ptal se, zda je důležité nějak přizpůsobit pravidla v oblasti veřejných zakázek. Já si myslím, že v průběhu času došlo k určitému vývoji. Trhy i veřejné orgány spolu neustále komunikují, takže konkurenční dialog je, myslím, velice rozumný vývoj. Na druhou stranu, pokud eh, nasloucháme tomu, co říká jednak průmysl i veřejný, eh, pardon, soukromý sektor, tak v podstatě ty tvrdí, že není zapotřebí vytvářet eh, jednotné právo pro PPP z jednoho důvodu ten systém, tak jak je, funguje, možná to není úplně dokonalé, ale funguje to a rozdíly mezi členskými státy, co se týče postupu, cílu, dále vyzrálosti trhu, jsou dostatečně odlišné, aby umožnili dynamickou evoluci a bylo by to určitě lepší, než mít jednotné řešení. Pokud se podíváte na to, tak jak jsem ukázal ve své prezentaci, jak se podíváte na vývoj používání PPP, že nejdříve to bylo v Británii, potom ve Španělsku, v Německu a tak dále. Takže dochází k přizpůsobení jednotlivých modelů, ty jednotlivé trhy se od sebe hodně učí a je to přínosné jak pro následovníky, tak je to tedy přínosné pro ty úspěchy i pro ta selhání. Takže já si myslím, že takto je to velice užitečné. Pokud se podíváme na ty širší otázky, jaký je dopad PPP. Pan Alcadraj eh, o tom hovořil. Pokud se podíváme na celkové míry investic, tak vidíme, že ty celkové objemy mohou, a je to odůvodněno ze strany evropských institucí i investorů, být zainvestovány. Takže je to jasný důkaz toho, že tady máme investice, které jsou k dispozici a to neznamená, že by nás to jaksi odvádělo pozornost od toho, že musíme investovat někde jinde. Je to takové spletité, ale v tuto chvíli nemáme snadný přístup k adekvátním finančním zdrojům, takže co pro nás dělá PPP? Přináší na stůl určité množství finančních prostředků za podmínek, které jsou dojednávány jak na národní úrovni, tak tedy individuálně, takže z dlouhodobého hlediska se budeme asi bavit eh, o té vaší obavě, že PPP znamenají, že veřejný sektor přebírá veškerá rizika. Pokud by tomu skutečně tak bylo, tak eh, bych si říkal, proč by nějaký národní orgán, eh, účetní dvůr nebo auditoři, kteří tady také sehrávají velkou úlohu, by tomu nevěnovali patřičnou pozornost. Proč by vlastně připě, eh, přijímali takovéto struktury? Já si myslím, že to je asi takový ještě neuznaný přínos tohoto PPP. To znamená, že eh, auditoři, dozorčí orgány v podstatě hovoří o těchto výsledcích, které vycházejí ze zkušeností a je to velice přínosné, co se týče Eh, účinnosti těchto eh, projektů, načasování těchto projektů a také správného nastavení rozložení rizika mezi všemi zúčastněnými. Ale pan Kramer se zmínil také o jednom příkladu, například eh, Channel, Channel. V podstatě to je projekt, který nebyl nikdy vytvořen jako PPP. Původně to byla pouze soukromá investice do tohoto tunelu pod Lamaňským tunelem. V podstatě je to ale nejúspěšnější ekonomický projekt pro veřejnou prvu, i když to nebyl úspěch pro mezinárodní bankovnou, bankovní komunitu, která podpořila tento projekt. Takže se na to musíme podívat z trošku jiného úhlu. Ještě pan, paní Meissner, zda Německo náležitě využívá trh PPP. Tady bych se asi vrátil k tomu ústřednímu tématu. Národní regionální, municipální orgány eh, přijali velice zvláštní specifický přístup, to znamená, že na federální úrovni se příliš mnoho projektů PPP neobjevuje, nicméně na té nižší úrovni, regionální i lokální úrovni, se používají eh, programy EPP mnohem více než eh, v jiných srovnatelných členských státech. Na tom není nic špatného či dobrého. Je to prostě volba, která je dobrá pro Německo, pro německé orgány. Podobné případy najdete ve Španělsku, úplně odlišný přístup uplatňují ve Spojeném království, takže skutečnost, že máme určitou flexibilitu a rozdílnost, to umožňuje volbu. Volbu pro veřejné orgány, není to nějaké prohlášení, já si myslím, že neustále tyto orgány hledají lepší řešení, pokud jsou k dispozici. Dále paní Foster, co se týče JTI, ano, to bude fungovat dál. Je to zvláštní forma projektu PPP, je to založeno na smluvních závazcích a jsou tady spíše náklady a rizika než otázka příjmu. Chtěli bychom zdůraznit, i když hovoříme především o dopravě, koncepce financování inovací prostřednictvím PPP je něco, co je v součástí Bílé knihy o dopravě, takže jakákoliv eh, forma výzkumu, rozvoje infrastruktury a podobné aspekty, to bude v oblasti JTI, tak či onak. Eh, generální ředitelství Enterprise, eh, IFSO a podobně velice podporuji právě PPP, protože si myslím, že to je dobré partnerství pro výzkum a rozvoj a myslím si, že tady bude široká podpora takovýmto projektům. Na závěr, pane předsedo, bych odpověděl panu Kramerovi na otázku toho, zda je to v podstatě eh, takové handrkování mezi veřejným a soukromým sektorem a zda na tom někdo může vyzrát. Eh, jsou tady ztráty na obou stranách. Já si myslím, že takto se ta diskuse ale nerozvíjí. Veřejné orgány, i když eh, mají největší rating, co se týče úvěru, tak eh, záleží, jak se nastaví svůj rozpočet a své investice. Máme například kapitálové trhy, Eh, v eurozóně i v jiných zónách, eh, kde máme velice silné bankovní sektory, takže máme určitou možnost využít eh, obou zdrojů podle sdílených rizik a příležitostí. A já si myslím, že k tomu ve valné většině případů dochází v čtyřech nebo v pěti zemích jsme svědky toho, že tam jsou velice vyzrálé trhy PPP a vidíme, že například i v Německu, ve Francii, Itálii, Polsku a v okolních regionech, také v Turecku. V těchto zemích eh, posilují účast PPP, protože zjistili, že jim to pomáhá naplňovat cíle, že by jinou alternativu neměli. Takže dochází k tomu, že tento nástroj je čím dál tím více používán. Mám ještě další čtyři eh, řečníky, prosím, buďte struční. Vím, že vše bylo řečeno, ale ne tedy všemi, takže prosím vás, neopakujte už to, co bylo řečeno. Eh, pan Kanžan, dvě minuty, prosím. Děkuji, děkuji za tuto příležitost. Já si myslím, že teď v tomto okamžiku je třeba, abychom si tak vyjasnili, jak je to s EIB a systémem PPP. Já bych se chtěl zaměřit na jeden fakt. Dnes my zde máme rozpočet až do roku eh, 2032 32 miliard na dopravu a 50 na infrastrukturu, takže 50, celkem 132 na dopravu. A kdy, takže moje otázka je, kdybychom těch 32 miliard eh, dali do fondu, do nějakého tedy fondu a prostřednictvím nebo díky pákovému efektu, díky tomu mechanismu, který jste popsal, takže kolik bychom měli k dispozici na infrastrukturu, Eh, kdybychom to, eh, kdybychom to nedali přes, nebo kdybychom to nedali na granty. Protože my potřebujeme, ano, mít systém záruk a tak dále. Ale já se ptám, tam, kde nepokryjeme 100%, to znamená investice třeba 100%, a my tam mm, tedy potřebujeme přímou účast eh, v financování eh, projektů, protože ono nestačí pouze eh, podporovat soukromé úvěrování. Takže ten systém PPP musí stimulovat ty úvěry a na to máme ten program vlastně do konce roku 2014, který se zkouší. A já se ptám tedy, kde je ta přímá participace prostřednictvím mechanismu nějakého fondu. Jak by to bylo podle vašeho názoru? Děkuji. Pan Debak, dvě minuty. Děkuji, já mám takové stručné otázky. Za prvé projektové dloupisy a jejich struktura. Pochopil jsem to tak, že dostanou rating, a což přiláká určité investory, kteří budou investovat. Co se stane, když eh, investoři budou eh, nuceni vystoupit z projekty, když dojde k downgradeu a jakým způsobem je chcete udržet? Eh, možná, kdybyste to více vysvětlil. Druhá otázka. Možná, že by do toho chtěli vstupovat také různí finančníci. Velké nadnárodní společnosti mají mnoho hotovostních prostředků, jakým způsobem mohou investovat do projektových dluhopisů. Třetí otázka se týká PPP. Dříve, nebo alespoň dosud, to bylo tak, že celá řada PPP se dávala uh, jaksi off balance uh, u těch veřejných orgánů a to vedlo k tomu, že to různé vlády potom řešily různě. Potom otázka 2020. Jsou tam finance eh, také eh, do, plánované pro dopravu, nakolik tam může hrát EIB svoji roli, jaké tam činí volby a jaké jsou tam priority. Děkuji, paní Durán, dvě minuty. Ano, děkuji, pane předsedo. První otázka. Já nebudu opakovat otázky ostatních náklady na know-how, eh, tedy know-how, abychom vypočetli sdílení, rozdělení rizika mezi soukromým a veřejným sektorem a vůbec to know-how nezbytné na vytvoření projektu. Je to reflektováno v té eh, jaksi ceně za celý ten projekt? Já si myslím, že to jsou vysoké náklady. A za druhé, v jakém projektu došlo ke selhání, ehm, že se to nepovedlo a znamenalo to tedy selhání pro EIB. A za třetí kritéria. My jsme velice málo hovořili o kritériích pro výběr projektů, tedy ekologická kritéria. Cíle jsou stanoveny v našich politikách, to je normální, dobře. To děláme my. Ale potom vy to vyhodnotíte třeba, když vy poskytete podporu projektům na výstavbu nové dálnice také eh, tam reflektujete fakt, že díky té nové dálnici asi eh, eh, to znamená, že tedy vlastně se tam dostane Eh, dostane ta, mm, eh, že se odkloní doprava tedy z jiných cest a že to bude mít tedy dopady eh, vzhledem k té do přetíženosti třeba určité komunikace ve srovnání s těmi ostatními. Pan Rike, závěrem dvě otázky, je jich hodně, ale dvě konkrétní jednak k těm projektovým bondům, o, o dluhopisům a potom PPP. Pokud jde o ty dluhopisy, budeme mít konečně nějaký standardní model pro tyto dluhopisy, který by se potom adaptoval podle projektu, anebo každý projekt bude mít své specifické projektové dluhopisy. A zde e, ptám se, e, bude i EIB kompenzovat spready pro toho emitenta. A druhá otázka PPP. PPP nefin, eh, nef, eh, také eh, tedy se netýkají pouze investice, tedy počáteční investice, ale i provozu, protože ten provoz trvá určitou dobu a to znamená tedy údržbu, zařízení a podobně. Bere se to do úvahy v, té my hovoříme většinou v těch politikách o investicích. A za třetí, Existuje nějaký evropský statut PPP, eh, to znamená eh, ten dluh, který se týká investic v rámci PPP, takže eh, u kterého emitenta se to eviduje, to znamená u veřejného emitenta, u veřejného sektoru nebo u toho soukromého, kde se to tedy eviduje. To je důležité. Děkuji. Pan de Krenkur nejprve a potom eh, kolega zavře. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych navázal na ty otázky, které hm, se přímo netýkají PPP. Za prvé, pan Kančan, ten pákový efekt. Ano, pákový faktor. To je hlavní důvod, eh, proč chceme používat tyto finanční nástroje. Bohužel musím skonstatovat, že pákový faktor, to je velice proměnlivé číslo, závisí to na typu nástroje, ať to je tedy eh, akciový kapitál, ať třeba vytvoří se ten eh, fond, eh, projektový fond, nebo ať jsou to dluhopisy, nebo záruky, nebo smíšené nástroje, tak samozřejmě potom tam ten pákový efekt se liší váš eh, model, o kterém jste mluvil, tedy ten model investičního fondu, to je něco, co již také máme. Máme určité zkušenosti, tedy to je eh, fond Margerit, což, eh, za kterého se financuje infrastruktura, a tedy investuje se do kapitálu. A mm, nezapomínejte, že to trvá určitou dobu, než takový nástroj se vytvoří od okamžiku, kdy se Eh, vymyslí a než začne fungovat, tak to trvá dobu a já myslím, že teď nastala ta eh, doba, kdy začne fungovat a určitě bude úspěšný. A k otázce, eh, jak můžeme nalákat likviditu, hotovost na ty dluhopisy. Ano, vy jste na to odpověděl, ty projektové dluhopisy, jak jsem se snažil vysvětlit, právě to je způsob, jak přitáhnout hotovost, eh, zdroje tam, kde jsou, od těch, kteří je mají. Většinou jsou to investiční společnosti, tedy in, in, investiční instituce, které mají hodně volných prostředků, které mohou investovat a právě my jim chceme umožnit, aby mohli investovat do těchto dluhopisů, aby to bylo podle jejich pravidel a 2020 říkáte, že e, strategie 2020 se týká inovací. Souhlasím. Inovace to neznamená pouze průmysl, ale také doprava. Inovace v dopravě, takže velkou pozornost věnujeme těm inovativním aspektům dopravy a služeb s tím spojených. K paní Durand. Náklady. Ano, ve většině případů náklady na know-how, na přípravu jsou reflektovány v, těch, v té celkové ceně projektu. Výjimka, která mě napadá, je Jaspers. Proč? Poněvadž Jaspers eh, od samého počátku je, eh, je tedy službou zadarmo eh, pro členské státy, aby mohly připravit projekty, se který, na které se čerpá ze strukturálních fondů. Ale pokud jde o naši metodiku, tak ano, tyto náklady jsou zahrnuty, to je pravidlo. A poslední bod se také týká paní E, To jsou ekologická environmentální kritéria. Buďte si jistá, že mm, ta jsou pro nás strašně důležitá a důkazem toho je třeba, že jsme provedli velice široké připomínkové řízení, zapojili jsme i parlament, které se týkalo právě naší ekologické politiky a jaká kritéria používat při vyhodnocování projektu. Je to na naší webovské stránce, je to velice eh, složitý materiál, který zahrnuje celou řadu aspektů, protože Eh, životní prostředí není věc jednoduchá, jak víte lépe než já. Je to ale úplně transparentní a poněvadž hovořím o transparentnosti, naváží na vás, pane předsedo, a zdůrazním, určitě pan Mejštad by to tady řekl, protože mu to hodně leží na srdci, a to, že banka chce být eh, zodpovědná, transparentní, skládat účty ze svého konání a když eh, využíváme rozpočet na tyto nástroje, tak eh, se musíme zodpovídat účetnímu dvoru a parlamentu. Také ještě jeden bod. Je to naše představenstvo, které odsouhlasuje každý projekt a je tam 28 členů eh, za členské státy plus za komisi, odsouhlasují projekty a Eh, pouze jde o projekty, které byly odsouhlaseny těmi mezirezortními procesy v komisi. Takže DG eh, životní prostředí se eh, také zabývá všemi těmi projekty a další mm, generální ředitelství také. A takže o to my se opíráme. Všechna kritéria musí být dodržena. Děkuji mnohokrát. K té otázce využití rizikového kapitálu Um, a propojení s tím, co je v tomto nástroji. Ano, je to velký úspěch, stojí za zmínku, používáme struktury PPP, abychom právě propojili tyto finanční zdroje. To je velice důležitý prvek celkového finančního nástroje, jak v minulosti, tak eh, tomu bude i v budoucnosti. Další otázka se týkala výhod Eh, toho, že to je v rozvaze. Pod rozvahou. V podstatě jsme říkali, že pokud eh, lidé budou vycházet eh, z toho, co je pod rozvahou, tak si budu říkat důvody, proč se nepouštět do PPP. V podstatě PPP je o ekonomické hodnotě. neměla by tady vznikat potom otázka na základě rozvoje, za to budete dělat nebo ne. Tím se dostávám k otázce pana Rikita. Je pravda, že eh, dluhy jsou uznány na té rozvaze, anebo ne. Ta odpověď musí být taková, že se musí objevit buď na rozvaze veřejného sektoru, anebo na té rozvaze toho soukromého sektoru. Nemohou prostě zmizet. Takže jsme agnostičtí, nicméně ortodoxní, takže pokud chcete dělat PPP, tak v podstatě někdy chcete ty um, procesy zrychlit, vyberete si jiný mechanismus, ale to není tedy hlavní důvod, proč byste se nerozhodli pro PPP. Paní Durant, ano, on bohužel eh, musím říct, že tady je eh, celá řada selhání, protože jsme ale ve valné většině viděli úspěchy. Eh, tak v případě PPP e- ten úspěch je skutečně jasný. A není to pouze nějaká propaganda EIB, je to také potvrzeno účetním dvorem. V podstatě obecně se hovoří o tom, že tady jsou dobré důkazy o tom, že tyto projekty jsou obecně úspěšné. Když se bavíme o neúspěších, tak musíme hodnotit, co je tím neúspěchem, protože celá řada zástupců uh, Eh, ze soukromého sektoru možná nedosáhne té návratnosti, kterou si představovali, nebo eh, tam naopak se objeví velké náklady, které také nebyly očekávány. Ale otázka toho úspěchu nebo neúspěchu je taková, zda ten projekt jako takový byl naplněn a zda poskytuje tu veřejnou službu, která byla plánovaná, a to je to důležité. Není to možná ten cíl té jedné eh, zainteresované strany, která možná nedosáhne svého stoprocentního úspěchu, ale teď bych se vrátil k tomu eh, kanálu pod eh, Lamaňským průlivem. To byl právě příklad toho, kde ty veřejná očekávání byla jedna věc, finanční trhy měly jiná očekávání, ale pokud by se to měli soudit z hlediska ekonomického uživatele tohoto tunelu, tak Snížilo to eh, ceny používání tohoto tunelu, zlepšilo to dopravní situaci mezi a propojení mezi Evropou a Velkou Británií. Všechny tyto věci byly jasně kvantifikovány a eh, tento projekt byl tedy velice obtížným projektem z hlediska zafinancování, nicméně přinesl velké ekonomické přínosy. Takže to je možná taková Eh, nuancovaná odpověď na váš dotaz, eh, ale když jste hovořil o tom, že to byl zářné, zářné eh, selhání nebo prostě neúspěšný projekt, tak si to úplně nemyslím. Děkuji. Canterbury, tento region má problém s tímto tunelem, nejen, že tam vznikly určité bloky, ale Možná bychom se měli podívat tady, jak to funguje v Canterbury a měli bychom řešit pouze finanční otázky. Například je tady otázka, může německý vlak projet tímto tunelem? To nejde. Takže teď bych chtěl poděkovat zástupcům Evropské investiční banky za velice užitečnou výměnu názoru a jak vidíte, členové našeho výboru mají velký zájem o tyto otázky. Jakmile jde tady o peníze, tak je zájem velký. Takže pochopitelně musíme vždy brát v potaz především naše občany. Nejen tedy, co má v zájmu bankovní sektor. Každopádně děkuji mnohokrát za vaši účast na dnešním zasedání. Thank you very much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 Dobře, vážení kolegové. Další bod na pořadu jednání je studie o státní pomoci námořním přístavům. V loňském roce jsme požádali o vypracování toto, této studie, abychom se podívali na otázku, zda zde existuje nějaká pravidla státní pomoci pro přístavy, zda tyto výsledky jsou uspokojivé, anebo zda musíme vytvořit eh, konkrétní pravidla v případě podpor eh, těchto přístavů. Ehm, pan Van Roy provedl tuto studii, který si velice laskavě se teď vedle mě. Takže, pane Van Roy, mohl byste během 15 minut pohovořit eh, o vaší studii a členové, kteří zde ještě zůstali, zcela jistě budu mít eh, konkrétní dotazy. Moc se omlouvám, ale z hlediska námořního zrovna teď před eh, Vánocemi eh, se budeme přísně zabývat touto otázkou přístavu, takže budete mít možnost se obhájit. Děkuji, pane předsedo. Odpovím Eh, v angličtině, nicméně svoji prezentaci podám v holandštině, což je moje mateřština. Jede. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, velice vám děkuji za to, že jste mě pozvali sem eh, do vašeho grémia, tak abych zde mohl prezentovat výsledky naší studie. Provedli jsme krátkou studii, která se týkala otázky státních podpor námořním přístavům. Obávám se, že je nějaký problém s mým mikrofonem, takže si ho přepnu. Snad to nyní funguje lépe. Dovolte mi potrhnout dva prvky. Za prvé, státní podpory mohou být velice široce pojaté. A dovolte mi začít eh, tím prvním slajdem, Takže státní podpora může být velice široká, je to pojem, pod kterým se může skrývat celá řada služeb, celá řada druhů infrastruktury. My jsme se zaměřili pouze na státní podporu podskytovanou infrastruktuře. Domnívám se, že to je důležité, proto abyste pochopili celý kontext tohoto výkladu. Druhý prvek, který jsme měli eh, proskoumat, bylo podívat se na konkurence z eh, severních a jižních přístavů. Jinými slovy, má státní podpora nějaký vliv na konkurenční pozici severních a jižních přístavů. Dovolte mi znovu podtrhnout to, že státní podpora státní podpory je téma, které už eh, projednáváme od 90. Eh, let. Eh, už dávno vznikla studie, která není zveřejněná a eh, týkala se těchto státních podpor. Už mezi dobí vznikly dal, různé další eh, studie, komise i parlament vydali různé prohlášení o státních podporách, ale žádná iniciativa se nevěnovala státním podporám v přístavech. Je to dané tím, že to je velice komplikované téma ale je to také téma, která má přímý dopad na konkurenceschopnost našich evropských přístavů, tedy i na konkurenceschopnost našich podniků. Tolik tedy na úvod. Co nás čeká? Řeknu vám eh, něco obecného k pozadí, k otázce přístavu, překládky a podobně. Potom se zaměříme na pojem státní podpory a potom se podíváme na závěry a doporučení. Když se podíváte na tento graf, tak zde vidíte dopad globalizace. Co je to dopad globalizace? Je to rozdíl mezi růstem světového obchodu a světového HDP. Vidíte, že od roku 2000 se globalizace zrychlila. To znamená, že v posledních deseti letech se odehrála opravdu zrychlená globalizace. Jaký to má dopad? Je větší poptávka po kapacitě přístavů. Evropská unie dováží a vyváží na 90 eh, zboží přes námořní přístavy eh, toho zboží je více, to znamená, že je třeba zvýšit kapacitu přístavů. Je tedy třeba si rozmyslet rozšíření infrastruktury eh, přístavu. Můžete si tedy říci, že třeba by zde byly rovné podmínky mezi přístavy, aby nedocházelo k porušování hospodářské soutěže. To znamená, že potřebujeme jasná pravidla, jasné dohody týkající se veřejných podpor, státních podpor, které jsou poskytovány této infrastruktuře. V průběhu mé prezentace uvidíte, že tomu tak ale momentálně ještě tak úplně není. Hovoříme o globalizaci, o dopadech globalizace a zde vidíte různé eh, segmenty v oblasti eh, spedice a přepravy, které procházejí našimi přístavy. Vidíte, že největší růst byl v minulých letech v oblasti kontejnerové přepravy. Dovolte mi k tomu několik úvah. Je to velice přístupný způsob eh, obchodování. Když například eh, hovoříme o horninách a nerostech, tak eh, zde potřebujete určitý komplex poblíž, ale když máte zboží v kontejneru, tak můžete toto zboží přímo z přístavu dopravit do jeho cíle. To znamená, že celá řada evropských přístavů, ale i světových přístavů, například v Číně, v Americe nebo jinde, se začaly specializovat na eh, to obchodování s kontejnery. Takže není pouze poptávka eh, zlepšit infrastrukturu kvůli zvýšenému objemu světového obchodování, ale také se výrazně rozšiřuje Eh, to zaměření přístavu na kontejnerovou přepravu. A to znamená velice významné investice, jak z námořní strany, taková kontejnerová loď uveze na 14 tisíc kontejnerů a to znamená několik milionů eur. Potom terminál pro kontejnery na pobřeží, eh, tam to platí tež. Takže jak na straně moře, tak na straně pevniny vznikly různé mezinárodní skupiny, které se specializovaly právě do investování do kontejnerové infrastruktury. A e, co vyděsí takovou skupinu, jsou nejasná pravidla, protože nejasná pravidla znamená, že se nemůžete spolehnout e, na dohody a nemůžete se dlouhodobě zavázat k něčemu. Proto Eh, bych chtěl požádat o to, aby zde byly skutečně jasné mezinárodní dohody. Jak už jsem uvedl, měli jsme také za úkol porovnat konkurenceschopnost severních a jižních přístavů. Zde vidíte přehled eh, služeb. Jak vidíte, Marsk je největší celosvětové rejdařství. Je to dánské rejdařství, na které můžeme být hrdí. A je to největší kontejnerové rejdařství na světě. Vidíte zde oranžové a zelené čáry symbolizující služby. A vidíte, že je zde velká hustota na severu a menší hustota na jihu. To je dané tím, že Marsk, ale i další evropští a mezinárodní rejdaři vidí Evropu jako dvě části. Je to Středozemní moře a sever Evropy. Proč tomu tak je? Je to dané tím, že pro každé to moře potřebujete jiný typ lodí a tím se, a je třeba také udělat jiné frekvence služeb. Je to dané historickými důvody. Severní přístavy jsou blíže k evropským průmyslovým centrům než jižní přístavy. A můžete říct si dobře, ale když e, plují lodě například e, z Číny, tak je jednodušší zastavit v Itálii, e, ve Francii, ve Valencii nebo v Janově a potom to přeložit na vlaky a nechat zboží putovat na sever. Pak je třeba to spočítat. Velká kontejnerová loď pojme na 15 000 kontejnerů, zatímco na kontejnerový vlak se těch kontejnerů vejde 80, takže potřebujete mnoho vlaků, abyste přepravili ty kontejnery z jihu na sever. A e, dále jsou zde koncese pro naše dopravní trasy, zvláště co se týče propojení severích. Přidává se k tomu také další faktor. Je to otázka důvěryhodnosti železniční dopravy a její spolehlivosti. To znamená, že e, doprava lodí e, přináší své výhody z objemového hlediska, tím pádem je levnější a proto zboží eh, určené pro sever Evropu eh, není vykládán na jihu Evropy. Jaký to má dopad? De facto to vede k tomu, že zázemí severních přístavů a zázemí jižních eh, přístavů se v minulých letech určitým způsobem neměnilo. Je zde určitá taková, řeknu tomu, bojová linie mezi severem a jihem, kde ta vzdálenost je, řekněme, stejná, ale tato oblast je relativně malá. Například Rotterdamský přístav před eh, několika měsíci provedl podobnou studii, jako jsme udělali my před několika lety a dospěli víceméně ke stejným závěrům. To znamená, ten eh, překryv ve vnitrozemí, kde by si sever a jich mohli konkurovat, tento překryv je velice omezený. Takže když to promyslíte, tak pokud eh, by byla vyšší státní podpora jižním přístavům nebo severním přístavům, tak by tento obrázek nevypadal stejně. Pak by eh, ten vývoj zázemí na pevnině byl mnohem dynamičtější čemu došlo? Není zde tolik řeči o konkurenci přístavu na severu vůči těm na jihu, ale konkurují si například eh, Rotterdam, Antwerpy, Le Havre, Dunkirk a tak dále na jedné straně a potom třeba Janov, eh, Valencie, ty prostě ty jižní přístavy mezi sebou. Takže tato konkurence je vyšší než ta konkurence sever versus jihu, versus jih. Když eh, si budu konkurovat se sousedem, který je, nejme tomu, 30 km ode mě, tak je důležité mít jasné dohody týkající se infrastruktury. Daný přístav musí vědět, jaká jsou platná pravidla, která může aplikovat moje vláda tak, aby mě podpořila, aby dále eh, rozvíjela moji infrastrukturu. Jaké jsou tedy závěry této studie? Kontejnerizace je důležitá a dává přístup všem přístavům ke světovému obchodu. Kontejnerizace implikuje, a implikuje spolu se stoupající globalizací větší poptávku po infrastruktuře, v přístavech a tato poptávka vede k velké poptávce po transparentnosti a po rovných podmínkách hospodářské soutěže mezi jednotlivými přístavy. Nyní přistoupím k druhé části své prezentace, ta se týká státních podpor. Tento obrázek ukazuje přehled několik projektů od roku 2009, které byly realizovány v Evropě a týkaly se kapacity přístavů. Ve své prezentaci jsem hovořil o kontejnerech, ale takový přístav má vlastně různé typy infrastruktury má veřejně přístupnou infrastrukturu, základní e, infrastrukturu, jsou to například vlnolamy, e, doky, plavební dráhy a další. A to je eh, taková část, která má více uživatelů a potom je tam terminál, pro nakládku a vykládku. To jsou ty dva typy infrastruktury, které v přístavu máme. A ta terminálová infrastruktura tam e, například jsou instalované jeřáby, pevná a e, mobilní zařízení. A potom je zde třetí typ investice a to je takzvaná suprastruktura. To znamená například eh, jeřáby, další zařízení, které potřebujete pro nakládku a vykládku. Takže máte dva typy infrastruktury. Eh, takovou tu veřejnou infrastrukturu, potom tu infrastrukturu jedno, jediného uživatele a pak je tam ta zvaná suprastruktura. Státní podpora může být podporována všem těchto třem typům. Suprastruktuře, té e, infrastruktuře pro jednoho uživatele a více. Neříkám, že je to přípustné, jenom říkám, že je to možné. Jak je státní podpora upravená v evropské legislativě? Já nejsem právník, bohužel, já jsem ekonom, možná také bohužel. Takže já e, nepůjdu zde do nějakých specifických právnických detailů, to přenechám osobám, které jsou zde kvalifikovanější. Máme zde článek 107 smlouvy, to je ten bývalý článek 87 a ten má tři e, části. Ta první hovoří o tom, co to je státní podpora, která není v souladu s požadavky vnitřního trhu. První tato část říká o tom, že je transfer veřejných financí, který poskytuje určitou výhodu, poskytuje určitou výhodu nějakému podniku, kterou by ten podnik neměl, kdyby neměl ty veřejné peníze ta státní podpora a tyto výhody musí být eh, selektivní, to znamená, že jsou diskriminační. To vede k narušení konkurenceschopnosti a to musí vést k určitému účinku na obchodování mezi členskými státy. Tento poslední prvek logicky znamená, i když nejsem právník, že článek 107 státní podpory v EU se omezuje pouze na členské státy a logickým způsobem se nemůže aplikovat mimo Evropskou unii. Ale to má potom také své logické dopady. Pak jsou zde e, další části, které hovoří o určitých odchylkách e, de jure, kdy mohou být poskytnuté státní podpory, například v případě přírodní katastrofy a třetí část eh, hovoří o takzvaných diskrečních odchylkách. To se týká například takových případů, jako jsou projekty, které jsou v obecném evropském zájmu, nebo například tehdy, když chcete stimulovat určité hospodářské odvětví nebo hospodářskou aktivitu. To jsou tedy ty možné odchylky. Takže ta první část hovoří o čtyřech různých faktorech, které definují eh, tu eh, státní podporu, která není v souladu s pravidly a potom sekce 2 a 3 hovoří o výjimkách. Celá řada zástupců e, průmyslu se odvolává právě na ten podbod 2 a 3, když e, příslušné služby komise mají hodnotit poskytování státní podpory. A toto hodnocení se vyvíjí. To znamená, že výrok v určitém případě, e, ze kterého potom vycházíte v dalším případě hodnocení, Eh, nemusí být stejný. Takže to je eh, krátká prezentace toho, jak to vidí někteří aktéři eh, v oblasti přístavu. Co jsme udělali my? My jsme udělali zprávu vycházející z devíti zemí. A to proto, že máme k dispozici celou řadu informací o těchto zemích a také jsme vybrali, protože jsou tam různé typy přístavů. Já vám také představím různé typy přístavů. Máme zde otázku státních podpor, ale další komplikovaná věc je ta otázka, jak je takový přístav organizován. Dívali jsme se také na přehodnocování různých případů týkajících se státních podpor. Vyvodili jsme to závěry, eh, diskutovali jsme s politiky i se zástupci průmyslu. Z toho vyplínají, vyplývají závěry, které vám záhy představím, ale dovolte mi napřed něco říci o tom, jak jsou organizovány evropské přístavy. Světová banka se dívala, jak jsou celosvětově organizované přístavy a vyšly z toho čtyři typy. První typ je plně veřejný přístav. To znamená, infrastruktura i veškeré operace eh, jsou veřejné. To znamená, z hlediska státních podpor, nevím, zda můžete ty státní podpory propojit, o tomu musí eh, se vyjádřit eh, si zda můžete propojit státní podporu s eh, právní formou přístavu, ale zde eh, se nekalá státní podpor, podpora nevyskytuje. Státní podpora tu je, ale ta je v souladu s pravidly vnitřního eh, trhu. Potom druhý typ se jmenuje takzvaný tool port, to znamená to stejné jako ten první veřejný typ, ale ty operace ty dělá soukromý aktér. Takže infrastruktura a suprastruktura, ta patří organizaci přístavu veřejné, ale tu nakládku a vykládku eh, provozuje nějaký soukromí, který byl například vybrán na základě výběrového řízení. Eh, nekalá státní podpora se zde vyskytuje méně, ale vyskytnout se může. Většina našich přístavů jsou přístavy typu landlord. A sem patří valná většina evropských přístavů. Co to znamená? Ten přístavní orgán, který je většinou eh, součástí veřejné zprávy, ať už na celostátní, nebo regionální, nebo lokální úrovni. Těm tedy patří ta oblast přístavu a oni zodpovídají za jeho rozvoj, ale veškeré ty operace tam provádějí soukromé firmy. I zde, zde se nekalá státní podpora vyskytuje velice pravidelně. A poslední typ je přístav Private Service Port – tento typ je vlastně jenom ve Spojeném království a zde by se státní podpora, tedy nekalá státní podpora, neměla vyskytnout vůbec. My jsme tedy provedli eh, tuto analýzu a jaké jsme z ní vyvodili závěry. Dostáváme se tedy k otázce závěrů. V našich eh, diskusích a rozhovorech s aktéry z oblasti politiky i průmyslu se vyplynulo, že je zapotřebí, aby vznikla iniciativa týkající se státní podpory. To znamená, že zde panuje určité očekávání, že Evropská komise brzy, jak už opakovaně oznámila, eh, přijde s iniciativou, která se bude zabývat neprůhledností v této oblasti a e, která vyřeší e, ten nedostatek rovných podmínek mezi jednotlivými přístavy. Mnozí říkají, že mm, e, to, že se tato problematika nevyvíjí, je daná tím, že v Evropské komisi probíhá diskuse mezi jednotlivými složkami komise, které vychází z různých premis, které je problematické sladit. Do roku 2010 bylo za státní podpory e, přístavům zodpovídal DG Move, pak to přešlo ve stejném roce na DG.com a DG.com nyní Eh, DigiComp nyní vypracovává studii týkající se státních podpor, která bude ještě hlubší než ta naše studie. Na základě tě, této studie eh, se chopí iniciativy. Co bylo nápadné, a to bych zde rád zdůraznil, je něco, co už eh, zde panuje několik let, a to je takový pohled, že jižní přístavy jsou prý zvýhodňovány prostřednictvím státních podpor vůči těm severním. Ale e, naše studie ukázala, že tento pohled není vůbec opodstatněný. Jsme svědky toho, že členské státy e, na jihu se možná o něco více zajímají o přístavy, jsou více zapojeni do přístavních organizací než ty státy na severu, ale v oblasti státních podpor jsme opravdu nenašli jeden jediný důvod, který eh, by mluvil pro tento názor. Takže já osobně se nedomnívám na základě této studie, že by byl mezi severem a jihem Evropy nějaký rozdíl, co se týče přiznání státních podpor. Vzhledem k různorodosti evropských e, přístavů, která také vytváří přidanou hodnotu a ekonomickou přidanou hodnotu, bude velice komplikované zde přijít s jakousi tvrdou právní iniciativu. To je prosté konstatování. Dále jsme zde hovořili o několika typech infrastruktury a i když zde komise provedla záslužné pokusy tyto typy infrastruktury definovat, tak ještě definovány nejsou. Bez definice typů infrastruktury a role státní podpory pro tyto jednotlivé typy nebude možné náš problém vyřešit. Uvedu vám příklad. Vychází to z případu týkající se jednoho e, přístavu z roku, a je to z roku 2010. Máte no například vlnolám. Ten vlnolám nemá žádný přímý přínos e, ke komerčním operacím nákládky a vykládky. Ale bez toho vlnolamu ta nakládka a vykládka možná není. To, a je možné ten vlnolam podpořit ze strany státu nebo ne? Je to v souladu s pravidly vnitřního trhu nebo ne? Pan předseda upozorňuje na eh, překročení času. Takže se dostávám k doporučením a to je můj další diapozitiv. Máme pět doporučení. V první řadě, a teď se zase vrátím do nizozemštiny. V první řadě jde o to, a zde vyzýváme Evropský parlament, aby ve spolupráci s aktéry z oblasti eh, průmyslu i se službami komise přišel s iniciativou týkající se státní podpory přístavům, tak aby došlo na trhu k transparentnosti a aby investoři měli své jistoty. Také vyzýváme k tomu, aby se Evropský parlament zaměřil na koncese v přístavech. Protože například koncese v oblasti eh, nakládky a vykládky mohou také znamenat eh, nerovnou podporu. Potom také Potom zde je otázka oddělených účtů a potom nevíte, co se vlastně financuje e, z toho veřejného rozpočtu a které peníze přicházejí od soukromníků. Další doporučení se týká třetích zemí. Článek 107 se týká pouze členských států a nikoli třetích zemí. Ale například v oblasti Středomořské a Černého moře, tak tam dochází k porušení hospodářské soutěže když se srovnají třetí země a přístavy EU. Takže Evropský parlament by se mohl například v rámci VTO podívat na to, jaké by zde byly možnosti. A poslední doporučení, já už jsem se hovořil o tom e, případu Henspils, a tam e, je celá řada zajímavých zjištění. Na základě tohoto případu bychom chtěli doporučit Evropskému parlamentu, aby doporučil přístavům, aby každá investice, která má nějakou veřejnou složku, byla oznámena příslušným zástupcům komise. Omlouvám se, že má prezentace byla tak dlouhá, nicméně toto je konec. Děkuji mnohokrát. Mám pana L. Kadraje, paní Meissner, ještě pan Kramer se hlásí o slovo. Máme málo času. Takže pan Al Děkuji, já se pokusím hovořit stručně. Já bych vám rád poděkoval za váš úvod, ale přece jenom bych začal určitou kritikou. Já jsem si jen tak prolistoval vaše studii ale nechal jsem to zkontrolovat někým, kdo zná vlámské přístavy velmi dobře a poukázal na určité nedostatky při používání definic, kde samozřejmě každé slovo má svůj význam, takže různé typy přístavní infrastruktury, eh, k těm lze přistupovat různě z hlediska investování. Některé jsou financování plně nebo z části z veřejných peněz, jiné vůbec. Například eh, bagrování v Antwerpách. Eh, tam je to pod hlavičkou státní podpory, i když eh, se na to tak vlastně nepohlíží, takže si myslím, že zde bychom to měli ještě eh, trochu vylepšit. Co je nejdůležitější, jsou vaše závěry. Vy jste velice jasně ukázali, že jsou různé přístupy ke zprávě přístup, přístavů z hlediska investic a výše té státní nebo spíše veřejné podpory. To velice jasně vyplynulo z vaší studie, že to může vést narušení hospodářské soutěže. Já se domnívám, že skutečně potřebujeme jasná pravidla. To je určitě lepší případ než tvrdá legislativa, a o to už také parlament e, žádá dlouho. Mám dvě otázky. Obecně na jakých principech by to mělo být založené, s tím, že také zohledníme to, že e, některé e, přístavy, připomínky přístavů se výrazně liší. Můžete to tedy nějak blíže definovat? A druhá věc, která je velice důležitá, je ten vztah k třetím zemím. Eh, vy jste poukázal na v uvozovkách nebezpečí eh, například dobře vybavených přístavů v eh, severní Africe, které možná tento výbor také navštíví. Já si myslím, že to bude problém řešit prostřednictvím VTO protože to by znamenalo dlouhodobý proces. Měli bychom spíše usilovat o to, abychom některé třetí země integrovali do evropského dopravního eh, prostoru, tak aby pro ně také platila evropská pravidla. Už jsme to takto dělali v letecké dopravě, mohlo by to být i zde. Já bych vám jenom připomenout, že máme skončit 12.30. Takže pokud eh, chcete hovořit stále dál, výborně, ale skončíme 12.30, až i kdyby pan komisař eh, mluvil. Also ich bin garantiert... Tak já budu stručnější. Za prvé nehovoříte o přístavu ve Wilhelmshafenu, který byl postaven z evropských peněz. Já jsem z Dolního Saska, tak o tom vždy hovoří vám. A potom je jasné, že ta konkurence severých spíše regionalizována, ale když se zvýší ten objem přepravy na mořích, tak já říkám, každý, pro, na každého eh, něco vyjde. Například ve Wilhelmshafenu tam eh, mohou jezdit větší lodě, protože to hlubší přístav Hamburg je například objemově limitován, ale dostane se na všechny. Státní podpory. Ano, potřebujeme transparentnost a eh, naprostá rovnováha sever jich tu nikdy nebude, protože na severu toho bude vždy více než na jihu. Studie říkají možná 70% vůči 30, že to bude takový skoro trvalý poměr, takže pak mám spíš jenom takovou poznámku, ano, potřebujeme pokyny, ale neměme za, za, eh, za nedbávat to, co je smysluplné. Michal Kramer. No, když máme tři čtvrtě hodiny na přednášku, tak by ti, kdo zde zůstali, měli mít i čas na to, aby na ní reagovali. Ale to vyřešíme později. Problém je v tom, že přístavy vystupují individuálně. Například německé přístavy e, nemají společnou koncepci. Máte tam pět ministerstev, e, vnitro, námořní polici, e, policie, Eh, Ministerstvo financí se zabývá cly a další a další. A pak se k tomu ještě přidávají spolkové země. Pak eh, se, teď se eh, rozšiřuje přístav na Vezeře, ale Hamburg říká, my chceme prohloubit Labe, aby tím netrpěl náš přístav, ale my bychom potřebovali vlastně spolupráci, jak na evropské úrovni, tak na vnitrostátní úrovni. Máme zde i pozitivní příklad, nevím, Zda jste ho analyzoval, byl zde Paolo Costa, například Benátky a Terst spolupracují s Kopou ve Slovinsku a spolu v Chorvatsku. Jsou to tři státy, které řeknou, my to tady máme a vezmeme prostě tu koncepci, kterou můžeme nejrychleji, nejlevněji zrealizovat. To je přece dobrý příklad. Co byste říkal tomu, že by se to přeneslo i na jiné úrovně zde v Evropě? My si více konkurujeme eh, navzájem a potom prstem ukazujeme ven. Pane Vandroji, chcete odpovědět na některé tyto otázky? Thank you very much. As far... Děkuji mnohokrát. Začal bych poslední otázkou o spolupráci. Osobně věříme ve spolupráci mezi přístavy. Proč? Protože přístav je takový samostatný orgán, pouze tam se starají o své členy daného přístavu. Takže pokud máte tento orgán, máte takových orgánů deset v jednom členském státě a všechny tyto samostatné body mají v podstatě, eh, no ty orgány mají eh, dostatek eh, finančních prostředků pro své projekty a národní vláda by si měla udělat takovou celkovou představu a bohužel ne všechny vlády mají představu o přístavní politice. Měla by donutit tyto přístavy, aby spolu vzájemně spolupracovaly a to jak na úrovni řízení. Můžete se podívat na marže, akvizice, jednotlivých přístavních orgánů. Neradě to slyší, protože je to proti jejich zájmům, ale pokud se nedostaneme ke skutečné spolupráci mezi Hamburgem, Rotterdamem, Antwerpami, Zerbrüche a tak dále, pokud tedy neopustíme pouze tato slova, tak nebudeme mít eh, racionální investice omezených veřejných eh, fondů. Naše fondy jsou omezené, vidíme to u všech vlád, investice do přístavů se snižují a to zásadně. Pokud na té určité nadnárodní úrovni nebudeme zvažovat, co by měly naše přístavy dělat, jak by se měly organizovat, kde by měly být, tak se nikam nedostaneme. A máme tady zástupce průmyslu, kterým se toto prohlášení nelíbí, ale já se zatím stojím. Za druhé, pan Kadraoui, je to velice zajímavá myšlenka podívat se na evropskou dopravu a na celý ten prostor evropské dopravy, protože máte pravdu, VTO, opět to bude trvat 10 let, nic to nevyřeší, takže já bych eh, byl pro takové to řešení. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Fanroji, za vaši prezentaci. A nyní se dostaneme k dalšímu bodu. Doufám, že pan Komisař už je přítomen, takže nyní budeme mít eh, projev eh, pana komisaře Kalase. Máme na to 40 minut, protože chci skončit v půl jedné a k tomu, to jsi říkal ty, Michael, ano, máš pravdu, musíme dát určitou strukturu. Problém s akademiky je často v tom, že té studii někdy chtějí hovořit celý den a vůbec neberou v potaz tu dobu, která byla vyčleněna. Ehm, dali jsme 15 minut na prezentaci, ale vidíte, jak to dopadlo. Takže teď se omlouvám panu komisaři. Možná tedy členové komise si vyslechnou také um, slova pana místo předsedy, nejen tedy tu prezentaci, ale máte pravdu, že v budoucnosti budeme muset eh, velice přísně kontrolovat ty, kteří přednášejí nejrůznější studie. Takže další bod. Dobré dopoledne, pane místo předsedo Kalasy. Trošku máme sklus, moc se vám za to omlouvám. Chceme skončit naše zasedání 12.30, takže bez dalších prodlev bych vám rád přestal, předal slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Máme Vánoce, ty se nám blíží, ale i tak eh, máme několik důležitých bodů, které bychom měli probrat na pořadu jednání. Pochopitelně. Eh, samozřejmě eh, řada z vás již slyšela mnohokrát informace o ten T a já doufám, že tím se nedevalvuje význam této tematiky. A dnes rád eh, bych vám prezentoval revidované eh, pokyny, a které, jak jsou propojeny s tou, s tou facilitou Connecting Europe. Bylo to přijato 19.10. kolegiem komise a s cílem bylo zahájit eh, pilotní fázi těch dluhopisů projektových. To je důležité proto, abychom zajistili udržitelný růst v Evropě, což je něco, co nám nejvíce leží na srdci. A především v dobách ekonomické krize, eh, tak eh, kdy máme omezené finanční zdroje, tak to je o to důležitější a takže to je náš eh, klíčový cíl obou návrhů. Guidelines, hm, pokyny TNT a facilita Connecting Europe, propojit Evropu, ty mají přispět právě k konkurenceschopnému systému dopravy a jde o to i uvolnit infrastrukturu pro dopravu tak, posílit podporu podnikání a i inovativních dopravních řešeních. Facilita Connecting Europe a ty guidelines, ty pokon, pokyny mají pomoci plnění cílů a strategie 2020 a priorita se dává ekologičtější dopravě to znamená i té lodní dopravě, námořní i říční, s tím, že se podporují ty inteligentní dopravní systémy, které mají zlepšit efektivitu provozování dopravy. Navrhovaný rozpočet pro tu facilitu Connecting Europe 31,7 eh, miliard euro, to je záruka toho, že Eh, se budou eh, financovat priority, kde existuje velká evropská přidaná hodnota, což je tak teď nutné pro tu čistou, tedy ekologickou dopravu. A potom eh, i ty guidelines spolu s tou facilitou by měly působit kombinovaně. Členské státy na jedné straně hm, tedy eh, žádají o eh, financování eh, z Evropy, ale na druhé straně se i snižují investice v rámci těch vyjednávání o letem finančním rámci. To je trochu v rozporu. A proto my máme v příloze projekty, které by se měly financovat z té facility Connecting Europe. A oba návrhy třeba diskutovat současně. Eh, vítám záměr vašeho výboru spolupracovat s výborem ITRE. Je zásadní, aby zde existoval široký konsensus v této věci a je třeba zajistit eh, i eh, lepší vyjednávací pozici parlamentu. Rada již začala intenzivně na tom pracovat, na těch pokynech guidelines TNT. I eh, polské předsednictví připravilo návrh, který zahájil diskuzi s ministry, ano, to na poslední radě 12.12.2011. 12. Nadcházející dánské předsednictví má v úmyslu se dohodnout na obecném přístupu na radě v červnu. Mám těžká jednání o některých hlavních aspektech, tak i přesto já doufám, že parlament bude ochoten eh, obhajovat ty evropské prvky návrhu, protože musí to být projekty s vysokou evropskou přidanou hodnotou. Je třeba, aby zde byly požadavky na interoperabilitu a na efektivní implementaci a monitoring. Kromě toho určitě je naším společným zájmem to, aby ty diskuze o rozpočtu nebo o seznamu projektu, aby to e, nevedlo k tomu, že by se nějak fragmentovala ta evropská podpora, což by mohlo podkopat ty dlouhodobé dopravní cíle. Proč ta facilita Connecting Europe je tak důležitá, protože guidelines, pokyny TNT chtějí implementovat dokument Horizon 20 kdy se eh, má tedy ta komplexní eh, klíčová eh, infrastruktura vybudovat do roku 2050. Zde jde o to vybrat správnou metodiku, jak zvolit tu klíčovou infrastrukturu, která to má být. A zde Evropský parlament a členské státy a dotčené subjekty se zapojí do konzultací. Core Network, klíčová infrastruktura, to je velká inovace a tato klíčová infrastruktura se zaměří na omezený počet projektů, které nabízí vysokou evropskou přidanou hodnotu. Musíme především řešit ta propojení mezi infrastrukturou. Ta infrastruktura zatím je fragmentována, často zde není interoperabilita. Jinými slovy, musíme přejít eh, z, eh, z patchworku k networku, tedy z takové té Eh, splet, z takového spletence směrem k skutečné síti, která bude propojena, což znamená ale i efektivně vynakládat prostředky, protože euro, když se vynaloží v jednom členském státě, tak to nebude tak efektivní, než když se to euro vynaloží v koordinaci s jinými členskými státy a dotčenými subjekty, které budou spolupracovat na daném projektu s tím, že musíme vzít do úvahy eh, eh, tu průchodnost té infrastruktury přes hranice, což což znamená větší integraci, interoperabilitu a management zprávu infrastruktury, včetně pevných termínů. A my chceme aplikovat eh, eh, pravidlo, tedy, že se ty projekty musí být k užitku, jinak nebudou se realizovat. A potom máme zde ty různé koridory a eh, platformy, které propojují tedy různé členské státy i soukromé subjekty a to vždycky pod záštitou jednoho koordinátora. Na základě dobré zkušenosti, kterou již máme se stávajícími koordinátory, tyto platformy eh, ne, mm, nemají ale vést k další byrokracii. Využije se to, co má to, co máme. Chceme navrhovat flexibilní eh, přístup, eh, který bude adaptovaný potřebám. Některé členské státy již vyjádřily pochybnosti, což znamená, že budeme muset dále vysvětlovat, jak to bude s těmi budoucími koridory, že eh, to je nástroj pro spolupráci a je třeba koordinovat investice tak, aby přinesly maximální evropskou hodnotu. Ty, tak, ty klíčové Eh, sekce koridorů, které chybí jako propojení mezi infrastrukturami členských států a řešit tedy eh, ty nedostatky, které máme. My na to máme programy jako Cezar a podobně, takže eh, na to se vyčlení příslušné evropské prostředky, aby ty evropské prostředky především se investovaly do toho, co přináší evropskou hodnotu. Takže, jak jsem řekl, 31,7 miliard pro a, a z toho 10 miliard má být v rámci e, fondu soudržnosti a těch 10 miliard je k dispozici pouze pro ty státy, které mohou čerpat z těchto fondů soudržnosti. A zde i e, se budou ale e, i aplikovat vyšší pravidla na spolufinancování na těch 10 miliard, tak jak tomu je u Fondu soudržnosti, tak aby ty způsobilé státy mohly čerpat, kromě těch 24 Eh, krom, a jak jsem řekl, tedy z těch fondů spoudržnosti se bude investovat na projekty dopravy tak a, ale i chceme zajistit, aby privátní sektor mohl participovat, což je nezbytné vzhledem ke škrtům v rozpočtech. 2 miliardy euro by se mohlo čerpat díky inovativním nástrojům, jako jsou ty projektové dluhopisy podle nás. A to v úzké spolupráci s Evropskou investiční bankou, která nedávno i zaznamenala velký úspěch třeba s těmi svými záručními nástroji pro projekty TNT a mm, očekávání jsou vysoká. Komise vypočítala, že těch 31,7 miliard eur eh, by mohlo generovat asi 140 až 150 miliard investic eh, na tu evropskou klíčovou infrastrukturu díky pákovému efektu. Eh, mm, ta facilita propojení Evropy, Connecting Europe, má být centrálně řízena a mm, agentura ten T bude odpovídat za implementaci čerpání toho rozpočtu prostřednictvím výběrových řízení. E, bez dobře připravených e, e, nabídek nebude existovat žádné financování. Chci vám poděkovat za aktivní účast. Chci poděkovat členům výboru za 29. a 30. listopadu, kdy jsme diskutovali v Antwerpách a kdy jsme si řekli, že jenom eh, když budeme mít moderní, lépe zacílenou politiku TNT, tak pouze tak budeme generovat evropskou přidanou hodnotu a je třeba eh, skutečně mít přesvědčivé důkazy o tom, že ty eh, investice budou fungovat a já doufám, že všichni budou tuto novou politiku akceptovat. Předseda na plenárce v listopadu, předseda komise, oznámil pracovní program na leta 2012 až 2014 a především jde o stimulaci eh, ekonomického oživení a eh, ekonomického růstu. Tak já připomenu, jaké jsou hlavní iniciativy v dopravě. Hodláme předložit eh, balíček takzvané čisté dopravy, a to do léta kdy především se budeme zaměřovat na alternativní paliva v dopravě a jak jsme již několikrát řekli, chceme i navrhnout železniční balíček železniční balíček by měl být předložen do konce roku 2012. Zároveň budeme řešit otevření vnitřních trhů, oddělení institucí, tedy eh, to znamená od vlastníky železniční sítě, od provozovatelů dopravy oddělit, eh, tedy unbundling a eh, samozřejmě mm, tyto, toto předpokládá i to, že musíme provést rekodifikaci balíčku. Potom nařízení práv cestující, o právech cestujících, to je tedy další nová agenda. A závěrem musím jasně deklarovat, že velice úzce eh, budeme i monitorovat implementaci Single European Sky, tedy jednotného evropského nebe a pokud tam budou, budou skluzy, tak předložíme bez váhání nové návrhy, včetně legislativních. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane komisaři. Mám devět řečníků. Máme méně než 30 minut k dispozici. Takže 10 řečníků a máme méně než 30 minut Takže každého řečníka požádám o dvě minuty a pokud budete hovořit dále, tak vás vypnu. Nejdříve pan Groš. No. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane komisaři, již jsme měli příležitost si v minulosti promluvit o transevropských sítí a Connecting Europe Facility, takže eh, nebudu opakovat naše komentáře. Eh, my Eh, výrazně podporujeme vaši představu o těchto věcech, souhlasíme s vaším postupem v naší frakci, ale přejeme si jednu věc. Partnery, které potřebujeme k tomu, abychom došli k řešením a rozhodnutím, tam je potřeba, aby i tito partneři sdíleli tento pohled. Rozhodnutí komise v oblasti financování, to je vaše rozhodnutí a rozhodnutí podpořené komisí a komisařem Kalesem, co se týče využití příspěvků z fondu soudržnosti. Zde je důležité, aby to zůstalo zachováno a abychom se o to mohli opřít. Je důležité, aby to komise viděla také tak. Dalším partnerem je rada. A bylo by dobré e, si říci, jak eh, rada nyní v době finanční krize a různých priorit se staví k této problematice. Protože v parlamentu se různě o těchto tématech eh, diskutuje, bylo by vhodné, abychom znali stanoviska komise i rady. I u těch dalších oblastí sdílím vaše priority eh, v oblasti přepracovávání různých aktů v roce 2012. Jednotné evropské nebe, ano, to je pro nás jasná priorita, protože tam je lhůta, která vyprší v roce 2012 a my doufám, že komise nebude čekat do poslední minuty, když nebude zde příliš velký pokrok v jednotlivých členských státech. Děkuji. Pan Alka Dravý. Já předám eh, řečnickou dobu eh, spolu s pravodajce paní Alessandr a potom eh, v druhém kole můj pan kolega Artok. Well, Mrs. Ayala, Paní Ayala, máte dvě minuty. Sí, gracias, president. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat mm, pane Kalasi zásadě Eh, naše frakce, eh, my eh, jsme podpořili Bílou knihu a vaše návrhy, původní návrhy i eh, eh, víme, že nejde pouze o ty dvě historická nařízení, ale potom je zde ještě ten, eh, to je tedy to nařízení o těch europrojektech a hm, i hm, my jsme toto viděli velice pozitivně, i když tam máme trochu problém, protože členské státy nejprve řekly ano v těch bilaterálních jednáních, souhlasili s logikou koridoru a teď to vypadá, že Ehm, mm, jsou trochu k tomu laxní a možná nám to vysvětlíte, v jaké fázi se tady nacházíme a je možné již tedy eh, stanovit nějakou strategii, jaké jsou jejich argumenty. A teď Connecting Europe, eh, tato facilita. Eh, my teď máme 22 miliard to je ta historická část na té transevropské eh, sítě. Já se ptám, jakou strategii máme teď eh, v době krize, kdy jsme viděli, že tento rok komise a rada Eh, redukovali prostředky, což jsme museli my v parlamentu akceptovat. A my tady chceme, aby to mělo přidanou hodnotu. A kromě těch 10 miliard z fondu soudržnosti, které jsou ale podmíněné, vy jste řekl 24 miliard, ještě by mohlo být z fondu soudržnosti, takže já se ptám, jak tedy obhájíme ty podmínky pro čerpání těch 10 miliard, eh, protože to musí zapadat do té strategie Connecting Europe. A jak to obhájíme vůči těm 24 4 miliard, eh, které jsou jinak na soudržnost? bezpečnost a potom synergie s těmi dalšími dvěmi aspekty, energetika, telekomunikace a jakým způsobem to do sebe bude zapadat v těchto projektech a jak tedy to propojíme, eh, tyto tedy dvě oblasti zmíněné s Connecting Europe. Děkuji paní Meissnerová, dvě minuty. Punkty. Zunächst mal, wir hatten heute... Mám čtyři body. Dnes jsme měli zástupce Evropské investiční banky a ti nám říkali, že v případě těch projektových bondů těch obligací je možné získat 20 krát více finančních prostředků, než když eh, použijeme pouze evropské finanční prostředky. Měli jsme 31, eh, nebo máme 31 milionů eh, na začátku roku 2013, tady budou pilotní projekty, kdo tedy o tom bude rozhodovat a myslím si, že je dobré, že hovoříme o těch pokynech k TNT, hovořilo se o tom v Antwerpách, dříve to komise nechtěla připravit, takže je lepší, že budeme mít takový celoevropský přístup, což je věc, kterou chceme. Další otázka je rozdělení železnic na operátory, správce. Byla provedena studie, jak by to vypadalo v rámci celé Evropy a jak daleko jsme pokročili, chceme konečné výsledky. A poslední věc, Během Vánoc bychom měli mít takový domácí úkol. Měli bychom přesvědčit naše vlády o jednotném evropském nebi, aby se tato věc eh, neblokovala. Pane Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Eh, dnes výbor pro dopravu musí vyslat jasný signál, že nástroj pro propojení Evropy jednotlivé priority, co se týče koridorů a také sítí, tak tato řešení jsou pro nás přijatelná a nebudeme se odklánět od toho, co navrhuje Rada. Rada chce nahradit koridory slovem projekty, protože zde máme příležitost vytvořit skutečná pracovní místa a také nastartovat, nastartovat rozvoj. Pokud vememe finanční prostředky z fondů soudržnosti, tak to bude určeno způsobilým členským státům, které potom nebudou moci implementovat tyto projekty. Pokud chceme mít evropskou předanou hodnotu a ne tedy pouze přidanou hodnotu na národní úrovni, tak budeme muset sledovat to, co řeknete. Pan Kramer? Ano, děkuji, my s vámi souhlasíme, že z toho patchworku chcete udělat skutečnou síť. Za posledních 30 let jsme to nezvládli, máme více projektů, méně peněz, potřebujeme více peněz, nevím, zda jsme zde zvolili správné řešení. Některé členské státy Mezi nimi Německo si stěžovali. Například to, že k výběru projektu prý došlo bez eh, účasti německé vlády, ale já mám jiné informace, i když si myslím, že to možná není pravda. Například, že celá řada projektů byla vybrána bez účasti Deutsche Bahn. Možná byste k tomu mohli něco říci. Eh, Německo si stěžovalo, že 90% projektu bylo železnice a málo silnic, to moc nechápu. A možná byste také mohl říci, jaké právní jaké jsou zde v těchto oblastech právní základy, které členské státy neplní své závazky. U velkých projektů jste eh, žádný nezrušili, polikají, nejvíce peněz jsou nejdlouhodobější, ale pokud takové velké projekty přijdou pozdě, tak nezastavíte změnu k klimatu. a vzali, dal jste všechny projekty do Call Network, ale třeba na Dunaji plujou tři lodě denně, tam je to automaticky, ale e, takové spojení například Berlín-Štětín, to by šlo udělat velice snadno a rychle a to v tom Core Network není a mě by zajímalo, kdo o tom rozhoduje. Pöker. Ja, eben, weil drei Schiffe. Danke, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei Fragen. Děkuji. Já mám dvě otázky k tomu Core Network. Vy jste hovořil o jeho významu a o významu interoperability. Potřebujeme kombinovanou dopravu tak, abychom s ní měli optimální užitek v oblasti dopravy. Ten celek by se měl ale připravit už v rámci přípravy realizace toho core network. Jaké kroky hodlá komise podniknout k tomu, aby interoperabilita skutečně fungovala, pokud Core Network zrealizujeme. Další otázka. Vy jste hovořil o tom, že některé země vyjádřily pochybnosti o koridorových sítích. Chci se zeptat, které země to byly a jaké konkrétní pochybnosti vyjádřily, tak abychom všichni byli informováni o tom, eh, kde, na které věci se můžeme zaměřit my. Děkuji. Ehm, děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, pane komisaři. Ano, vy jste správně zmínil, že zapojení účastníků a partnerů na té, té oblasti základní je důležitá, protože jste také hovořil o koridorových platformách. Já si myslím, že to je dobrá myšlenka ale podle mě je to málo konkrétní. Můžete říct si něco konkrétního k plánování a zřízení koridorových platform? Jak to má vypadat a fungovat, abychom dosáhli našeho cíle? To je první otázka. Druhá otázka. Máte nějakou strategii, jak postupovat vůči těm členským státům, které se eh, vyjádřili kriticky k některým bodům a pokud ano, tak jakou strategii zde sledujete? A moje poslední otázka zní, jak má vypadat eh, spolupráce mezi Evropskou komisí, koordinátorem a těmi platformami konkrétně. To by mě také zajímalo. Děkuji. Prosím, další řečník. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři. Máme málo času, nebudu tedy odůvodňovat své dotazy, protože už se kolegové vyjádřili k těmto dopravním koridorům a také o, k nástroji o propojení Evropy. To bylo velice jasné téma také na posledním zasedání dopravní rady. Jedna věc, na kterou se chci zeptat, plánuje komise, že udělá něco, aby se tato pozice zvrátila? Je to vaše úloha koordinátora? Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Velice vítám ty poznámky, které jste říkal s ohledem na Cezar. Osobně se o tento projekt zajímám a myslím si, že tento výbor bude velice pozitivně spolupracovat s komisí, abychom zajistili vytvoření evropského jednotného nebe. Také vítám, že hovoříte o fondech, finanční podpoře daného projektu, protože máte pravdu, přináší to předanou hodnotu a je to uznáno v rámci celé Evropské unie. Celá Evropa bude řešit takto problémy dopravních zácp na letištích. Takže jsem ráda, že se řeší tato zpráva a, jak již jsem říkala, velice pozitivně chceme spolupracovat eh, s komisí a po novém roce uslyšíte dobré zprávy. Děkuji, pan Alkadraui. No já dám, eh, já se nebudu zde hlasovat, protože, hlásit, protože kolegové už se eh, dlouho ptali radši, ať odpoví pan komisář. Děkuji, paní Sehnalová. Paní Seno. Pane předsedovi, pane komisaři, za vaši ochotu diskutovat a myslím, že ještě řada diskuzí proběhne, zejména tedy s novými členskými státy na úrovni našeho a jiných výborů v Evropském parlamentu. Eh, já bych měla také pár konkrétních dotazů. Samozřejmě pro nás důležitý princip use it or lose it, eh, jak bude konkrétně eh, fungovat. Ten můj dotaz zní, znamená to, že pokud projekt neuspěje v rámci CEFu, nebude možné ho podat už v rámci kohezního fondu. Pak mám eh, dále ještě dotaz, eh, do jaké míry existují skutečně jasná pravidla, aby byl projekt, který je začleněn do CEFu, úspěšně přijat komisí ke spolufinancování. A pak ještě dvě drobnosti. Eh, samozřejmě, že souhlasíme s tím, že financovat musí, financování musí být přijaty zejména projekty s vysokou evropskou přidanou hodnotou. Ale zase se zde trošku ptám po jasných a konkrétních požadavcích na tuto evropskou přidanou hodnotu. A poslední, kdybyste mohl konkrétně popsat způsob přidělování grantů v rámci takzvaného kohezního CEFu, protože to je, myslím, jedna z otázek, které, ze které pramení e, docela nedůvěra právě v těch nových členských státech a já si opravdu přeji, e, aby to byl nástroj spíš e, k posílení důvěry, než k nastolení nedůvěry. Děkuji. Thank you, Mrs. Sarakian. Děkuji, paní Sarakiany. Sí, grazie, presidente, grazie, commissario. Děkuji, Pane eh, předsedo, děkuji. Pane komisaři, ráda bych využila této příležitosti a chtěla bych připomenout, eh, že rok 2012 bude rokem, kdy budeme eh, projednávat přepracování a doufám, že v našem výboru i v komisi přijmeme velice účinné stanovisko. Vím, že toto vyjednávání bude velice vyjednávání, obtížné především vůči radě. Chtěla bych, aby eh, pan komisař využil své ehm, pozice, aby skutečně členské státy aplikovaly balíček, pokud nebudou přijata patřičná opatření. Děkuji. Děkuji za vaše velké úsilí je hovořit maximálně rychle i stručně. A teď tady má pan komisař asi 10 minut na to, aby odpověděl na tyto jednotlivé dotazy, které zazděly. Takže prosím, pane komisaři, máte slovo. Thank you very much. Eh. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych poděkovat za všechny poznámky a konkrétně dotazy i takové větší otázky. Pane eh, Krambere, vy jste říkal, že se někdo eh, stěžoval, že nějaký projekt byl vybrán bez eh, konzultace. To je naprosto milné. Máme vždy dvě kola při výběru a musím říct si hned od počátku jsem se velice obával toho, že ten hlavní tlak bude prosazovat nějaké konkrétní projekty, bude říkat ano, to tam patří, to tam nepatří. Takže ten celkový obrázek je takový spíše přijatelný. Zcela jistě, pokud se někdo bude stěžovat, tak v pořádku, ale nemůžu sdílet tento názor, že to je obecný problém. Co se týče ehm, toho balíčku o bezpečnosti, ano, jsou tady dvě velké otázky. Opět to řešíte v tomto výboru v parlamentu, v politických koridorech a dalších oblastech. Takže ty koridory a těch 10 miliard. Pochopitelně konkrétní otázka, co se stane, pokud ten projekt nevyužije těch prostředků, tak prostě se nebude realizovat. Pochopitelně to sleduje Kokobu a otázka zní, zda se ty peníze vrátí do rozpočtu. A pak zase začne nové řízení pro vyžádání těchto prostředků. Máme tady revizi TNT, hovoříme o tom. Ty pilotní projekty v podstatě teď probíhají, takže je to legislativní postup, který byl navržen 19. 10 Pilotní projekty poukazují na to, že pokud nejsme připraveni na podobné projekty, které byly začleněny do toho nástroje propojení Evropy a vyjednávání o rozpočtu, tak se mohou kvalifikovat, ale ty pilotní projekty a i ty dluhopisy se nyní vytvářejí, je to nástroj, který se vytváří, takže potom to vyústí v konkrétní projekty. Ale teď k těm největším problémům. Koridory a jak je řídit. První otázka zní, kde je ta vládní struktura těch koridorů. To je velice přesně popsáno v těch pokynech TNT. To je známá věc. Jsme flexibilní, co se týče diskusí o podrobnostech, jak by to mělo fungovat, čili maximálně se vyhnout byrokratickým zátěžím, eh, všechny ty struktury zeštíhlit, zjednodušit. To není otázka Zda tady máme nějak eh, uplatňovat tyto struktury. Tyto struktury prostě mají dobře fungovat. Koridory samé o sobě jsou pochopitelně eh, do jisté míry předčasné. koridory můžeme změnit, eh, zvětšit. Eh, Pokud máte změnu vlády, tak tam někdy ta myšlenka úplně zanikne. A ta mapa koridorů je skutečnou evropskou předanou hodnotou. Vidíte ty hlavní koridory, hlavní dopravní toky, kde se budou vytvářet pracovní místa, kde budou příjmy. To je ta velká evropská předná hodnota, ale pochopitelně to není neflexibilní. Otázka toho, zda by to tam mělo být eh, začleněno nebo ne. Můžeme modifikovat eh, tyto koridory, můžeme je nějak zlepšit. Eh, nechceme ale přijít o ten větší obecný obrázek. Nemůže to skončit takovým výsledkem, že budeme mít něco jiného než těch koridory. To by bylo naprosté selhání vyjednávání. Také jste se zmínili o strategii. To je součást strategie, jak obhájit přístup pomocí koridoru. A pokud někdo navrhne něco jiného a přitom zachová ty obecné linie a dohodne se jak parlament, členské státy, veřejnost, pokud ponecháme ty větší obecné linie, tak takovýto projekt můžeme zvážit. Ale pokud nemáme ten obecný velký obrázek, jak už jsem to říkal mnohokrát, kolik nám chybí eh, článek toho, článku toho řetězu. V podstatě musíme mít ten větší obrázek, abychom se vyhli těm zuženým hrdlům, těm eh, slabým místům. Ano, co se týče té řídící struktury, tak to musíme zlepšit. Těch 10 miliard. Opět jedna věc, kde, kde jsem maximálně doslova tvrdohlavý, kde to chci uhájit do posledního centu. Veškerá kritika, která zazněla, jak v Radě pro dopravu, tam naopak všude eh, mě posílili v mém přesvědčení, že to je ten správný nástroj. A dokonce i mé eh, dnešní poznámky v podstatě chtěli naznačit, že lidé mají pocit, že to je odebráno z toho fondu pro sou, soudržnost. Naopak, jsou to finanční prostředky z oblasti soudržnosti a jsou tady dopravní projekty TNT. To je skutečně velká věc pro Evropu. Je to součást eh, zvláštního nástroje pro kohezní země. A co nemohu eh, přijmout, setkal jsem se včera s novináři, nemohu přijmout e, následující. Pokud je to nepřijatelné, členské státy, Evropský parlament, e, já vím, že se budete dohadovat e, s lidmi z výboru regionů. Pokud to není přijatelné, mm, jste zákonodárci spolu s radou, tak vememe tyto finanční prostředky. Já osobně si myslím, že pak to zmizí, ale pokud nepřijmete těch 10 miliard v případě nástroje propojení Evropy, dobře, je to vaše rozhodnutí, je mi to líto, budu to kritizovat, já to naopak prosazuji, ale co nechci vidět, že pak budeme mít 10 miliard v tomto nástroji propojení Evropy a to se rozdělí do národních obálek, bude se tady handlovat na úrovni rady. Máte 10 miliard a říkáte, veřejně, výborně. Teď máme ohromný nástroj na propojení východu a západu, ale v podstatě to nemáte, protože to je stále součást národního rozpočtu, národních rozhodování. Takže tyto kompromisy jsou velice typické pro Evropu a stále jistě já to nechci. Protože několik poslanců se ptalo na to, co je ta přidaná hodnota to lepší. 10 miliard, možná to bude součást eh, soudržnosti. Nástroj řízení. Sdílené řízení je úplně jiná filozofie. Sdílené řízení je, je otázka národní priority, peněžní prostředky v oblasti soudržnosti tady se hrávají taky úlohu, ale ta přidaná hodnota je v tom, že tady budeme mít velké projekty, které zcela jistě budou sloužit propojení mezi lidmi. To bude naplňovat ten daný účel. A strategie, jak to obhájit? Pochopitelně vás mohu informovat, že ti nejvýřečnější kritikové jsou se zemí Vyšehradské čtyřky. Vlastně mluvčí je česká vláda v tuto chvíli, která shodli jsme se, že budeme mít eh, schůzku na začátku příštího roku a pokusíme se rozvinout tuto myšlenku, že pokud například eh, ta pravidla, jakým způsobem můžete kvalifikovat nějaký projekt, pokud eh, tedy všichni se shodnou na tom, že to je ten správný způsob, který je flexibilnější, tak pravidla spolufinancování a financování v v oblasti soudržnosti do maximální výše 85%, to je tedy to maximum, to musí být také jasné. Je tady tady jeden prvek, který je možná velice technický, ale není úplně jasný. Je to návrh komise mít ten strop 2,5 HDP pro různé typy strukturální podpory. A pochopitelně my to chápeme, a vždy to tak bylo, že 10 miliard jde mimo těch 2,5%, protože nemůžete mít tři země, které pokryjí projekty a jedna země eh, bude absorbovat 2,5%, takže to nemůže udělat a ty další dvě země jsou připraveny, ale nejsou schopny to zajistit. To je taková technická záležitost. Eh, takže tyto projekty jsou mimo těch 2,5%, ale musíme to říct asi jasněji. Pochopitelně velká otázka pro vás i pro členské státy je v tom, v té kombinaci subsidiarity. Pochopitelně chceme mít projekt, který bude závazný, který bude přijat členskými státy. Někdo to podepíše a řekne ano, máme tento koordino, koridor, koordinátory, budeme to takto implementovat, ale ale to všechno musí být eh, lépe harmonizováno, doladěno, to musíme udělat v rámci naší legislativní práce, takže pokusme se najít správná řešení. Well, thank you, Commissioner, for the... Děkuji, pane komisaři, za váš příspěvek, také za dotazy. Chtěl bych poděkovat také členům výboru za to, že jste skutečně to řekli velice stručně, jasně. Bohužel jsme nedostali odpovědi na všechny vaše dotazy, nicméně v Evropském parlamentu musíme přesvědčit výbor genů, že nechceme krást jejich peníze, jak už jsem říkal, je to otázka lepší koordinace financování v oblasti dopravy. Mnohokrát děkuji, pane komisaři, ještě než všichni odejdou. Pane komisaři, chtěl bych popřát vám i vašim spolupracovníkům hezké Vánoce i členům výboru. Chtěl bych eh, vám jenom říci, že ještě odpoledne máme eh, slyšení o digitálních eh, tachografech, takže bych požádal naše členy, i když máte celou řadu věcí na práci, tak bych si nepřála, abych tady seděl Eh, spolu s paní Tykal, se zástupci komise a potom by tady byly prázdné řady. Takže bych vás požádal, abyste se dostavili na odpolední slyšení. Také pan Rike má velice důležitou zprávu o dvojitých eh, trupech. Takže to je odpolední program. Děkuji za spolupráci, byl jsem na vás tvrdý, ale jistě chápete proč. Děkuji.